Mimochodem, zítra se v Praze koná právě velká mezinárodní konference na téma eh, přínosy kohezní politiky, kde mám vystoupení a chci se této debaty účastnit. Eh, k doplnění eh, komise, které bylo prezentováno v úvodu, které bylo, řekl bych, velmi precizní, ke kterému nemám výhrady, bych chtěl doplnit jenom řekl bych, eh, časové, časový úsek, eh, ve kterém se v současné době nacházíme. Strukturální fondy nebo fondy jako takové byly, byly ustaveny proto, aby státům pomohly řešit stávající neutěšenou situaci, pomoci nastartovat ekonomiku a eh, investovat do infrastruktury. Čili hlavním bodem bylo pomoci jim v krizi a umožnit růst jako takový. Víte, že v současné době Evropa je v krizi a mnoho států má samozřejmě velké problémy a řeší si eh, transformační kroky a řekl bych, eh, je eh, neplně soustředěno na čerpání právě těchto fondů. Má s tím velké problémy. Pakliže se podíváte na eh, tabulku států, které mají největší problémy s čerpáním, a vemuli to od spoda, eh, tak je to Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Malta, Česká republika, Dánsko, Slovensko a další státy. Eh, čili nejedná se pouze o tyto dva státy, o kterých se tady v tomto smyslu bavíme. Pakliže bychom měli uh, Eh, najít nějaké odpovídající řešení, jak pomoci těmto státům, tak je to samozřejmě eh, možné udělat v rámci první části eh, tohoto opatření, to znamená toho top-upu, který tady máme, a to je zvýšení Eh, o 10% bodů v tom spolufinancování. Ano, toto je mechanismus velmi vhodný pro státy, které nemají prostředky na to, aby mohly kofinancovat tyto projekty a umožní to samozřejmě čerpání. Čili proti tomu e, nemám výtky, e, nebudu tady jmenovat jednotlivé státy, to tady již bylo prezentováno, ale chci jenom podotknout, že toto opatření jako opatření, které se osvědčilo, chce Evropská komise eh, včetně Evropské rady, posunout do období dalšího, čili bude, bude tady kontinuita v tomto a každý stát, který bude přeřazen do tohoto makroekonomického ozdravného programu, čili Macronomic Adjustment Program, bude moci čerpat toto zvýšené kofinancování. Čili toto je principiální stanovisko, které Evropský parlament od začátku vždy prosazoval. Vždycky jsme se vymizovali vůči určitým výjimkám a proto se nyní vrátím k té části druhé, která se týká eh, pravidla N plus 2, N plus 3. Eh, podle mého názoru již jistá nesystémovost je v tom, že pro první roky je použito pro všechny státy pravidlo N plus 3 a pro roky 2011-2012 eh, pravidlo N plus 2. Eh, tato výjimka pro Slovensko a Rumunsko umožňuje kontinuálně celé to období využít pravidla N plus 3. Já osobně se domnívám, že eh, nejenom těmto dvěma státům, ale i ostatním státům jde o to, aby měli čas eh, vybrat kvalitní projekty, aby opravdu ty peníze byly směřovány tam, kam je nejvíce potřeba. A proto se domnívám, že eh, ten souběh pravidel, který se objeví právě v roce 2013-14, by stížil eh, možnost vyčerpat tyto peníze. Eh, rád bych tady uvedl ještě jednu věc, která s tím souvisí, a to je eh, zatím nejasný konec projednání víceletého finančního rámce, kdy já očekávám určité spoždění a případné prodloužení pravidla N plus 2 na N plus 3 pro všechny státy by umožnilo překonat právě toto období z počátku období 2014-2020. Čili eh, podle mého názoru eh, by bylo vhodné eh, využít stávající složité situace v evropských státech, kdy mnohé z nich byly poškozeny nebo postiženy v současné době i povodněmi a rozšířit toto pravidlo na eh, roky 2011-12, opět pro to pravidlo N plus 3. Eh, má to, eh, má to ještě jeden aspekt. Komise hodlá toto pravidlo N plus 3 pro období 2014 až 2020 využít pro celou dobu čerpání a pro všechny státy. Čili Eh, optimální z návrhu podle mého názoru je posunout to již pro roky 2011 a 2012. Eh, to je prosím zatím můj osobní názor a věřím, že na základě vaší debaty, vašich příspěvků dojdeme k takovému řešení, které bude ve prospěch všech států a dojde k tomu, abychom mohli v těch jednotlivých státech dočerpat veškeré tyto prostředky. Čili podotýkám, není to navýšení prostředků, protože tyto prostředky v tom systému již jsou, jde jenom o to, aby mohlo dojít k dočerpání těchto prostředků pokud možno v klidu. Děkuji vám za pozornost.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 a nápravu věcí tak, aby fungovaly tak, jak mají. A když to teď najednou otevřeme, prakticky pro všechny země, prostě tam o to takhle nemělo jít. Na stínový zpravodaj tady není, ale já mám závažné pochybnosti, jestli tohle je ten správný způsob. A nemůžete říct, eh, když tady EPP nic eh, neřekne, že nesouhlasí. Já jsem eh, chtěl eh, říci, že všichni eh, koordinátoři byli podle sekretariátu informováni o změně programu. Takže to bych zopakoval. A teď Viktor Boštináru. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik poznámek. Za prvé, je zřejmé, že návrh komise je velice vítán. Přichází v pravý čas, tak abychom mohli ten problém vyřešit ještě než bude příliš pozdě. Za druhé, ty dvě dané země posílala krize nejvíce. Evropská komise eh, se k ním takto postavila a bylo to prospěšné pro obě země i eh, jejich regiony. Za třetí, obě země byly jediné, opakuju jediné, eh, které postihl ten dvojí limit, dvojí strop. To si musíme zopakovat. Ještě před eh, vyslovením jakéhokoliv dalšího hodnocení eh, rozhodnutí rady nebo položením eh, jakýchkoliv dalších otázek ohledně toho, proč jenom Rumunsko a Slovensko a ne ostatní. Potom rozhodnutí rady přijaté po dlouhém nočním zasedání bylo přijato jednomyslně. Opakuji jednomyslně. Všechny hlavy států a vlád byly na místě. Pouze eh, náš eh, rumunský eh, vrchní představitel nebyl přítomen na místě, ale to rozhodnutí schválila vláda, tedy schválila rada a tak bychom to měli brát. Dále. Jsou tady některé závažné otázky ohledně toho, proč jenom Rumunsko a Slovensko. A já jako stínový zpravodaj jménem své frakce odpovím tak, že e, ustanovení, e, respektive revize navrhovaná komisí, je v souladu s e, aktuálním rozhodnutím Rady a umožňuje oběma zemím aby je zrušení závazku postihlo méně. Podle hodnocení komise eh, Rumunsko má nejvíce eh, automatické rušení závazku postihnout. Eh, rozsah ztrát je nesmírně veliký a neexistuje žádná možnost to bez tohohle ustanovení získat zpátky. A Slovensko se zdá, že je na druhém místě. To jsou závažné důvody. A poslední věc. Ta ještě jiná. V případné v přípravné fázi se hovořilo na Koreperu o tom, jestli by nebylo možné zvýšit počet členských států, které budou z tohoto mít prospěch. Ale návrh byl jenom eh, na Rumunsko a Slovensko. A komise potom provedla veškerá posouzení, hospodářská, finanční. Bylo to předáno členským státům aby viděli, hmm. jaký to bude mít dopad, jaký pozitivní dopad by úprava nařízení měla. A s přihlednutím eh, k tomuto všemu, myslím, že jediná, jediná možnost, kterou teď máme, je držet se návrhu komise, přijmout jej co nejrychleji, tak, aby se eh, vztahoval na Rumunsko a Slovensko a zabránit také dalšímu negativnímu eh, dopadu eh, na vyjednávání o MFF. Takže já se plně postavím za návrh komise a budu eh, pracovat s panem zpravodajem. Tak, abychom to měli co nejdříve za sebou. Děkuji vám a než se zeptám liberálů, Chtěla bych ještě říci komisi, že nakonec diskuse bych byla ráda, kdybyste mohli vysvětlit, proč jste zvolili tento nástroj eh, politické rozhodnutí rady. A myslím, že jste udělali analýzu a zjistili jste, že to je asi nejlepší způsob, jak postupovat. Takže bylo by užitečné, kdybyste toto eh, pak vysvětlili. A nyní prosím paní Manesku za liberály. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit rumunsky abych využila toho, že tady máme rumunštinu na našem zasedání. Așa cum, cum a spus și uh, colegul meu uh, Victor Boștinaru, e... Kolega Viktor Boštenáru už uh, řekl, že je jasné, že Rumunsko a Slovensko jsou dvě členské země, které eh, nejvíce utrpěly krizí a tím dvojím zastropením. Také je pravda, že Rumunsko a Slovensko byly členskými státy, které požádali komisi, aby našla řešení a tedy řešila tento problém a pokusila se eh, eh, zabránit tomu zrušení závazku. Eh, návrh aby se pro Rumunsko a Slovensko rozšířilo pravidlo eh, N plus 3, eh, protože to právě snižuje riziko zrušení závazku, dává to Slovensku a Rumunsku více času, aby mohlo využít ty peníze a provádět eh, projekty. Toto opatření, které schválila komise, umožňuje větší flexibilitu oběma zmíněným zemím, aby využili peníze a aby využili eh, fondy a umožňuje to těmto zemím mít eh, dost času, aby vybrali lepší, strategicky lepší projekty. Vím, že většina těchto projektů se týká konkurenceschopnosti, Eh, týká se podpory malých a středních podniků a vytváření pracovních míst pro mládež. Když tedy budeme mít na paměti, že toto jsou ty projekty, které oba členské státy si přejí provádět, tak si myslím, že je velice důležité, eh, aby toto řešení, které nalezla komise, bylo přijato co nejrychleji. Rada jednomyslně podpořila tento návrh a toho si velice ceníme. Nemyslím, že bychom měli ztrácet dále čas a vracet se k tomu, znovu otvírat diskusy v radě a propást příležitost pro tyto dvě země vyřešit tento problém. A myslím, že pan Vlasák také podpořil eh, toto řešení a zaslouží si zmínku, že to nemá žádný dopad na objem finančních eh, prostředků. Není tady žádný návrh zvyšovat ten, eh, tu sumu finančních prostředků. Nemá to žádný dopad z tohoto hlediska. A je to politické rozhodnutí, které bude mít pozitivní reálný dopad na platby pro tyto dvě země v nadcházejících letech. Jak řekl kolega Viktor Boštináru, je velice důležité, aby eh, toto opatření a tato zpráva byly schváleny co nejrychleji. A v tomto podporuji kolegu Vlasáka. Děkuji. Děkuji. Jan Březina. Děkuji, paní předsedající. Eh, já samozřejmě eh, souhlasím s tím, že Slovensko a Rumunsko jsou zeměmi, eh, které požádali o změnu pravidla N plus 2 na N plus 3 eh, a myslím si, že nebýt okolnosti, která se stala mezi zasedáním rady a eh, mezi dneškem, tak bychom ani my nezvedali třeba z České republiky nezvedali hlas pro e, eh, totež opatření pro Českou republiku. Mezi onou radou, kdy reprezentanti Rumunska a Slovenska požádali komisi o toto prodloužení, e, se odehrály povodně. E, nebýt této okolnosti, tak si osobně myslím, že bychom s plněním eh, a s financováním podle pravidla N plus 2 neměli problém. A když se v naší frakci mluvilo o tom, že by povodní postiženým zemím eh, měli co nejrychleji doputovat prostředky eh, z Fondu Solidarity, tak jsem v debatě zvedl hlas k tomu, aby nejenom těmito prostředky, ale i jiným způsobem eh, bylo pomoženo zemím postiženým povodní. Chápu, že kolegové ze Slovenska a z Rumunska Eh, mají strach o komplikace při tomto projednávání. Ale prosím, pochopte i naši situaci, protože do této situace jsme se dostali ne vlastní zásluhou. Děkuji za pozornost. Mr. Prosím, pane kolego. Děkuji. Eh, budu... Děkuji. Já budu hovořit eh, jazykem zpravodajky. Je nutné říct... Platný. Eh, ideálně by bylo jedno čtení abychom se dohodli v parlamentu a abychom to mohli projednat v říjnu v, v plénu. To je, je, to, je to velmi důležité. Problémy jsou e, dva. Jeden, stropování pro budoucí období se nám zníží v Rumunsku a e, na Slovensku a proto je tato kompenzace, protože podle vzorců vycházelo, vycházely větší, e, větší částky pro další sedmiletý období. Komise po podrobné analýze zjistila, že se zníží riziko závazku. To jsou, to jsou důležité argumenty. Eh, další, co je důležité, je, že argument, že členské štáty s radou a komisí eh, rokovali a každá tato země byla špecificky posuzována a každá tato země eh, nejakým způsobem získala pro toto specifikum podporu u komise a u rady. A pro dva členské štáty, pro, pro Rumunsko a Slovensko, to vyšlo, vyšlo v pravidlu M plus 3. Je potřebné říci, že nejde o velký, velký balík peněz a nemá to dopad na platby čistých uh, e, pláců. Samozřejmě získá se tím čas na přípravu a realizaci lepších projektů. Uh, chci podotknout, že je velmi důležité jednomyslná podpora rady. Otázka rozšíření na jiné členské štáty je samozřejmě otázkou na, na komisi a na radu. Děkuji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 Já bych eh, něco eh, chtěl říct k tomu, jak se ty jednotlivé programy naplňují. Eh, je to se zásadními průtahy. Je důležité, aby v krizové době soukromý i veřejný sektor mohli najít prostředky ke spolufinancování. Je to důležité pro malé a střední podniky i pro státní orgány. Za druhé, velké problémy způsobily průtahy v implementaci. Takže obecně řečeno, my jsme pro navrhované změny, ale chtěl bych, abychom zvážili dva velmi důležité a závažné problémy. Ten první je, že některé ty programy eh, dostanou těch 90%, ale vzhledem k tomu, že nemění se celý rozpočet, tak eh, ty programy budou seškrtány. Ehm, to znamená eh, stejné peníze s větší účastí pro některé programy eh, znamená, eh, že některé progr- na některé programy už nezbyde, protože jinak to opravdu nelze nafouknout ten rozpočet. Eh, další problém, který tady existuje, je N plus 3. Jinými slovy, tři roky místo dva roky. To znamená, že ty peníze budou chodit delší dobu. Jinými slovy, budeme mít peníze, které budou distribuovány eh, po dobu tří let, no ne eh, dvou eh, let. A to znamená, že příjmy zemí které už jsou tak postižené krizí, budou na daný rok nižší. To by, byly důsledky, to by byl důsledek N plus 3. Ale bez ohledu eh, na to jsme eh, ve prospěch těchto navrhovaných změn. Já jsem chtěl akorát říci, že jsou některé dodatečné problémy, které musíme zvážit. <coughs> Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že tady jsme ve velmi těžké situaci, zejména zpravodaj, ale také další, eh, protože eh, my jsme z konkrétních členských států, nejsme od někud z měsíce, od někud z vesmíru, takže samozřejmě na některých eh, řešeních máme zájem, na jiných ne. A je tedy tady to, tento aspekt při posuzování tohoto řešení. Regi tedy vlastně tady musí zvažovat, kdo má právo na další peníze a kdo ne. Uh, to je otázka, která je velice důležitá. Já to naprosto chápu. Buď tady máme objektivní pravidlo, které navrhuje komise a Rumunsko a Slovensko prostě naštěstí v tom systému tedy nejsou, a nebo budeme diskutovat o tom, kdo je natolik důležitý nebo kdo je natolik postižený, že by měl mít právo na další peníze. Čili to je Eh, to je, jako to řekl kolega Březina, je to třeba problém záplav, to samozřejmě je důležité hledisko. Podle mého názoru, tak jak já tomu rozumím, je to opravdu otázka, která má velký dopad na následné MFF. Je to zahrnuto do kompromisu, protože to bylo spočítáno právě na základě té bezpečnostní sítě. Tak tomu rozumím já. Jestliže budeme mít objektivní informace od komise, pak musíme hájit ten systém a ne hájit jednu zemi nebo druhou zemi. Já očekávám, co na to řekne komise a jak nám vysvětlí, vysvětlí, proč tedy Bulharsko, promiňte, Rumunsko a Slovensko. E, oni se přece na tom nějak dohodli na nějak, základě nějakých výpočtů. Takže já bych se opravdu nechtěl pouštět do bitvy, pro kterou zemi bojovat, kdo je na tom hůř a kdo ne. Já samozřejmě jsem z Polska a mohl bych hájit zase MFF, protože je to dobré pro Polsko. A ano, ano, jistě je to tak, ale prostě není to snad důvod tomu, abychom bojovali. Děkuji. François Alfonzi. Děkuji, paní předsedkyně. Naše frakce eh, tady rozhodně eh, tu otázku sleduje. Já jsem ale trochu zmaten, eh, když vidím, jak je obtížné použít opatření, které v podstatě od někud přišlo a také zvažuje makroekonomickou podmíněnost. Ano, jistě záplavy, to je velký problém ale není to problém spojený s určitou konjunkturou, eh, jako právě krize, eh, která tak eh, tvrdě postihla některé země prostě konstatujeme, že makroekonomická podmíněnost tady vlastně funguje naopak, na ruby. Místo, aby to fungovalo tak, jak jsme mysleli, že by tady byla vlastně eh, eh, sankce pro ty země, které mají problémy. Ne, my si myslíme naopak, že je třeba pomoci těm zemím, které mají největší problémy pružnějším pravidlem, přizpůsobenějším pravidlem. Já tedy sdílím ten posledně vyjádřený eh, názor, že je třeba mít trošku méně eh, jasné takové, takové řešení, ale prostě vycházet z toho, Eh, prokázat, že je tady opravdu zásadní potřeba pro mobilizaci evropských fondů, aby bylo možné využít je k takovému fungování a že by to byla automatičtější věc, než taková nahodilá věc, která by vyplývala jenom z toho, že o tom rozhodne určitá konkrétní rada v určitém, eh, v určitém okamžiku. Děkuji. Joachim Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, předevčírem jsme dostali přehled o platebních kvótách jednotlivých zemí. Mm, nabízí se velice diferencovaný obrázek, pokud jde o eh, eh, platby a jejich provádění a jsou pořád ty samé země na chvostu. Od té doby, co já jsem tady, pořád klademe otázku, jestli některé státy by neměly dostat nějaký eh, lehčí eh, režim tím, že by měli dodas, eh, dodatečné ujednání, jiné, jiné předpisy, tak aby se k těm předpisům dostali s nás. Já bych připomněl, že v roce 2010 se o tom debatovalo a tehdy jsme také dohodli, že pro některé státy ty doplatky z vlastních rozpočtových prostředků Eh, budou eh, eh, stornovány. Potom na, z iniciativy našeho předsedy výboru jsme udělali instrument pro sdílení rizika tak, aby ty státy mohly lépe financovat velké infrastrukturní projekty a víceméně dosáhly plného financování z evropských prostředků, tam, kde eh, soukromí investoři nebo eh, finanční instituce eh, se nedostavili. Teď máme tady další prostředek k tomu, abychom jim umožnili efektivnější využívání prostředků. Já jsem měl příležitost se podívat do některých těchto zemí, ale mám takové podezření, že není jenom, nejde jenom o prostředky a jejich disponibilitu, ale často máme problém prostě se zprávou veřejných věcí, že tam nejsou ty správní struktury k dispozici, nejsou tak vybudovány, aby konsekventně realizovaly ty prostředky, eh, ty eh, projekty, aby eh, správně nasazovaly ty prostředky, že tam také hraje roli změna v mocenských poměrů a ta určuje, kdo dostane jaké peníze a kdo ne. A já bych se potom zeptal komise, jestli si myslí, že se hodně mílíme s těmito názory nebo ne. Děkuji, pan Gurmanis. Thank you. <clears throat> Děkuji. Já si myslím, že tady jsou dvě strany této mince. Jedna věc je jasná. Fondy soudržnosti, politika soudržnosti má Eh, pomoci těm, kdo nejvíce utrpěli. To je ve smlouvě. Soudržnost to vlastně znamená, že ty, kteří jsou slabší, táhnou ti, kteří jsou silnější. A ta otázka dvojitého zastropování nebo zastropování obecně, ta tady zůstává i do budoucna. Ono je to poměrně jasné, že ty velké členské státy, které mají mnoho regionů, a ty regiony se od sebe hodně liší, kdy jejich HDP na hlavu je tedy méně než 70% u těch méně roz, eh, rozvinutých, anebo potom, že spadají eh, do toho přechodného režimu, tak eh, ve výsledku to povede k tomu, že ta země prostě bude zastropovaná jako celek a nebude na to mít žádný vliv. Ty malé země, které mají třeba jeden region, tak ty tam nic takového vlastně není vůbec, nepřipadá v úvahu. Jde tady prostě o kolektivní HDP. A tady eh, je, vlastně se jedná o situaci, která je jiná. 2010 a 2011 to byly roky, kdy přišla první rozhodnutí pomoci pěti členským státům eh, částkou 770 milionů EU, aby tedy mohli rychleji předfinancovat. Tyto pět, těchto pět členských států to byly ty, které si přímo půjčovaly peníze od Evropské komise. Tady ten návrh nemá nikomu dávat žádné zvýšené platby. Ne, neznamená to více prostředků, jenom prostě využití těch závazků, které tady jsou. A tady se dostáváme vlastně k té principiální otázce. Já tento návrh podporuji, protože sleduji dynamiku toho vstřebávání od roku 2000 7 2008. Já jsem to analyzoval měsíc po měsíci a říkal jsem si, analyzoval jsem to, proč to tak je, proč se ty uh, míry absorpce tak liší. Konzultoval jsem to i s komisí. Někdy jsou to problémy s kvalitou projektů, auditorské problémy a tak dále. A komise je tvrdá, takže oni prostě eh, neuvolní další prostředky, dokud se ty problémy nevyřeší. Je tady celá řada členských států, kterým byly pozastaveny platby 11 měsíců, půl roku, více než jeden rok dokonce. A z toho důvodu, když bude možné prostě jenom tady poupravit ty struktury, ale nepůjde o to, abychom někomu dávali více peněz, tak to mohu podpořit. Ta otázka je na jedné straně zároveň jednoduchá a na druhé straně komplikovaná. Když se podíváte na výbor pro rozpočtovou kontrolu, tak celá řada lidí nám říká, že máme vysoké RAL. Ale jak můžeme je nemít? Kdybychom měli N plus 3 pro členské státy, které mají více než 82% v tom stávajícím nařízení, a kdybychom měli N plus 2 jenom pro ty, co dopadly lépe, já si myslím, že nic... Eh, ano, N plus 3, dobře, tak jsme jim tady něco přidali, ale když jednou rukou přidáme N plus 3, tak víme, že ty projekty jsou dlouhé a prostě ty projekty nemůžeme ukončit za sedm let nebo celou soudržnost. Takže proto si myslím, že je třeba nalézt nějaké východisko z DG pro rozpočty, aby ten RAL neznamenal, že tedy máme utrácet peníze z principu. Prostě Německo je jiné než Rumunsko, Lotyšsko bohužel se liší třeba od těch členských států, které jsou lépe schopny využívat ty prostředky. A je to Evropa, my nejsme jeden stát. A já bych řekl, že když vezmeme v úvahu krizi, tak vlastně ta situace je mnohem horší, protože ta krize dopadá na různé státy různě. Podívejte se na HDP. Například moje země je vlastně klesla o 24%, je to minus 24% za čtvrtletí. Někde to tak hrozné nebylo, takže to je všechno, co je třeba vzít v úvahu, protože matematic, z matematického hlediska by bylo dobré samozřejmě říci, že pro všechny země to bude stejně a prostě pokud to nezvládnete využít, tak víc peněz už nedostanete, ale skutečný život se liší od matematických vzorců, takže proto si myslím, že je třeba toto podpořit ty členské státy, které budou eh, mít tuto možnost, těm nikdo nedá více peněz, ale prostě budou mít více času. Otázka je, jak vlastně komise to celé provádí. Já tady vás eh, vlastně z toho viním, protože jde o to, že důvody, proč se ty platby pozastavují, jsou komplikované. A tady za, celých, za celé čtyři roky jsme od vás neslyšeli žádnou zprávu o tom celkovém vzorci, o celkovém situaci. Samozřejmě, že nemůžeme ukazovat prstem na jednotlivé členské státy, říci XYZ to dělají špatně, ale jde nám o to, proč vlastně, eh, jaké je to celé spektrum důvodů, proč ta absorpce je špatná. To jsme tady nikdy od vás neslyšeli. My si to můžeme eh, samozřejmě analyzovat sami, ale vy jste nám žádnou takovou analýzu neposkytli. A alespoň doufám, že tady ještě do příštího parlamentu bude něco k takového dispozici. Cornelia, prosím. Omlouvám se. Já to řeknu takhle. Já bych oba dva ty návrhy eh, komise eh, eh, ráda podpořila trvalé. A sice žádných procentních kalkulací, ale z důvodu zdravého selského rozumu. Já nepotřebuju eh, vysvětlení, proč zrovna v Řecku, v Kypru, eh, v Portugalsku potřebují eh, navýšení prostředků. Já, nebo to dorovnání, já si dokážu dobře představit, že politika na radě do určité míry není ideální a my to nedokážeme korigovat, ale můžeme něčím přispět k tomu, abychom vytvořili více prostoru k odtoku těchto prostředků. A pokud těmto zemím ulevíme, tak je to jenom rozumné a dává to smysl pro zdravý selský rozum. Za druhé, potom vám, vám připomenu něco, eh, co je jenom slušného. Byl tady eh, rumunský minister, který hovořil o regionální politice tady na výboru a Vysvětlil nám, že je nezbytné, eh, aby eh, se u nich doma provedly eh, strukturální reformy, že všechno, na všem se pracuje. My to z východního Německa dobře známe, když se na něčem pracuje, ale ještě to není hotové. A ono nejde jenom o, povodně, ale jde prostě o, to, aby zpráva věcích veřejných se dala do pořádku, samozřejmě. Já se divím, že tady jde jenom o Rumunsko a Slovensko, co pak ostatní eh, země nemají podobnou situaci. Pokud eh, tím dáme více eh, času na realizaci projektů, tak by to bylo jenom chytré toto podpořit. To také dává rozum, prostě nelze jinak. Děkuji. Žádný další řečník už se nechce zúčastnit k této debaty k této věci. Eh, spousta lidí tady na začátku nebyla. Takže eh, vás poprosím, mohl byste jenom velice stručně eh, zopakovat, proč byly vybrány ty dvě země v politickém rozhodnutí rady a já jsem se ptala, jestli předtím, než jste sahli ke změně nařízení, jste zvážili všechna další možná opatření, eh, která by mohla vést k eh, odstranění rizika eh, snížení závazku pro Slovensko. Come back to your first uh, request. Ano, s potěšením. Já si myslím, že často se právě hovořilo o kritériích, ze kterých jsme vycházeli s tímto návrhem. Samozřejmě jsme si vědomi toho rizika absorpce, ale také jsme se zaměřili na ty důvody. A někdo už tady eh, právě o tom hovořil. Zaměřili jsme se na eh, důvody pro to, proč zrovna v únoru byly eh, zvoleny tyto dva členské státy. Jde o to, že právě na tyto dva členské státy má největší dopad to zastropování na 110%. My jsme si tam identifikovali objektivní kritéria a v bodu odůvodnění 6 tam hovoříme právě o tom zastropování to je tedy to kritérium, na kterém jsme založili náš návrh. Ale samozřejmě jsme také analyzovali různé varianty. To znamená varianty pro to, jak je možné snížit riziko zrušení závazků, a to nejenom pro tyto dva členské státy. Dovolte, abych tedy řekl, že hlavní odůvodnění je zakotvené v MFF a jako komise jsme také chtěli přispět k řešení pro MFF, takže je třeba se na to dívat i v tomto kontextu. Teď se dostáváme k těm jednotlivým možnostem, které jsme posuzovali společně s těmito dvěma členskými státy, ale i s dalšími. Tady bych chtěl jenom několik z nich zmínit. První, ta asi nejzřejmější možnost, mimo top-up, eh, jsou míry spolufinancování. V některých operačních programech nejsou na nejvyšší úrovně, jak, tak jak jsou předpokládány ve stávajícím nařízení. Takže jsme uvážili i možnost je zvýšit na ty uh, limity, které v tuto chvíli jsou předpokládány v nařízení. To znamená, to jsme také analyzovali. Další možnost je přeprogramování. A tady bych chtěl říci, že velice často jsme prováděli takováto opatření, která souvisela s přeprogramováním i loni abychom zajistili, že investice budou k dispozici pro klíčové oblasti, tak abychom mohli podporovat vytváření pracovních míst a hospodářský rozvoj a růst. A tady bych se chtěl odkázat právě na iniciativu pro mladé lidi, kde jsme právě úspěšně přeprogramovali i na Slovensku. Takže toto jsme také analyzovali, a sice možné, možný převod prostředků mezi programy a také eh, různé eh, prioritní osy, ne proto, abychom usnadnili vynakládání prostředků, ale prostě abychom zajistili, že ty prostředky budou k dispozici a to pro ty projekty, které jsou zásadní pro urychlení hospodářského rozvoje. Další možnost eh, se týkala velkých projektů, klíčových projektů. Jak jsme slyšeli, velké projekty trvají dlouho, vlastně je tam, je tam velká přípravná fáze. Takže my jsme se s těmito členskými státy zaměřili na to, jak by bylo možné takovéto žádosti velkých projektů urychlit, aby bylo možné také využít určité částky pro dosažení cílů a těch cílových závazků. A možná bych chtěl také zmínit další věc. Když se podíváme na správní kapacitu, my jsme vyvinuli a provedli celou řadu akčních plánů v příslušných členských státech, tedy v Rumunsku a na Slovensku, abychom stanovili přesné cíle pro implementaci, pro kroky, které je potřeba podniknout, pro podepsání smluv a tak dále. A také se to týkalo správní kapacity pro implementaci těchto projektů. Takže my skutečně velice úzce spolupracujeme s těmito členskými státy, a to nejenom se Slovenskem a Rumunskem. A chtěl bych také říci několik slov o Řecku. Samozřejmě máme pracovní skupinu, která pomáhá státní správě, ale myslím si, že je spravedlivé říci, že když jsme začali se potýkat v roce 2008 s krizí, tak jsme možná nepředpokládali, že o tom budeme v roce 2013 stále ještě hovořit. Takže tady bych chtěl znovu zdůraznit, že správní administrativní kapacita spolupráce se státní zprávou je naprosto zásadní a musíme v tom pokračovat. A kdyby to nepokračovalo, tak skutečně by existovalo velké riziko, že nebude možné využít tyto prostředky bez naší pomoci, ať už jde o budování kapacit nebo o tento návrh, který máme v tuto chvíli před sebou. Takže já jsem toho názoru, že je třeba, abychom umožnili těmto projektům dále pokračovat. Ještě několik slov k těm povodním. Já si myslím, že všichni víme, já jsem včera byl v Bratislavě a předtím jsem byl ještě v Praze, také v Německu, takže povodně ve střední Evropě letos byly skutečně velice vážné. Máme fond Solidarity, o, o tom už jsme tady hovořili, a tam máme samozřejmě obavy, že alokace z fondu Solidarity budou snížené, ale chci říci, že spolupracujeme s příslušnými orgány přímo v těchto členských státech, radíme jim, jak podávat žádosti, které se týkají prostředků z Fondu Solidarity. Dále, ještě k těm povodním, bych chtěl říci, že samozřejmě podporujeme využívání strukturálních fondů a prostředků v nich pro opatření, která mají předcházet poškození povodní a Včera jsem v Bratislavě viděl skutečně velice nákladově efektivní opatření, flexibilní, eh, třeba um, vodní nádrže uh, na Dunaji a tak dále. A v důsledku těchto opatření byla, byla ta poš- ty škody v Bratislavě menší než třeba v Německu, takže to je další věc, kterou jsem chtěl zmínit. A třetí aspekt, jsme připraveni spolupracovat s těmi členskými státy, abychom se podívali na to, jak můžou tyto škody povodňové eh, třeba ovlivnit nějaké spoždění u projektů, těchto důležitých projektů. Takže pokud tam bude třeba zohlednit eh, nějakou třeba force major, vyšší moc a tak dále, tak se na to podíváme. Eh, podíváme se samozřejmě i na riziko zrušení závazků, protože tam samozřejmě vyšší moc může také mít vliv. A to v tuto chvíli je asi vše, co bych k tomu řekl. A je třeba zmínit, že jsme skutečně studovali celou řadu možných variant pro snížení rizika zrušení závazku a tady jsme dopadli, došli tady k těm závěrům, ke kterým jsme došli. Oldřichu, chtěl byste ještě se k tomu vyjádřit? Eh, já bych nejprve chtěl poděkovat panu řediteli Unterwurzacherovi z DG Regio, eh, protože v té oblasti povodní eh, velmi vnímám tu otázku té pomoci a Eh, jsem velmi rád, že komise si uvědomuje, že u některých projektů může dojít ke spoždění a je potřeba to zohlednit v tomto materiálu. Eh, chtěl bych závěrem říci, že v žádném případě eh, nehodlám jako zpravodaj spochybňovat požadavek Slovenska a Rumunska, tak jak si jej vyjednali na Evropské radě a tak dále. Eh, také se nedomnívám, že bychom měli v našem výboru, a mm, za ty dvě období jsem toho byl svědkem, že jsme nehájili výsostně národní zájem jako takový. Vždycky jsme se snažili pojmout to globálně a šlo nám o, mm, o principiální stanoviska a tak dále. Proto má námitka v této věci je pouze ta, že bychom měli to principiální řešení držet. Pakliže uh, Eh, se bavíme o top-upech, to znamená o tom zvýhodnění o těch 10% bodů při kofinancování a je to nástroj, který eh, byl využit a osvědčil se a chceme ho používat v dalším období, víceméně nezměněně. Totež si myslím, že bychom měli využít u pravidla N plus 3. Osvědčilo se to v prvních letech tohoto období, pak to bylo nebo bude na dva roky přerušeno a chceme ho zavést v následujícím období. Proto se domnívám, že principiální stanovisko by bylo zachovat tyto podmínky stejné v celém období a samozřejmě se to týká ne jednotlivých států, ale všech států jako takových. To je, to je má poznámka. Eh, chtěl bych také jednu poznámku k jednomu nástroji, který není tak zcela využíván podle posledních statistik, které mám k dispozici, a zmínil to tady pan ředitel, otázka přeprogramování, to znamená přesunu těch finančních prostředků do jiných programů, byla relativně málo využívána, nejvíce byla využita u Irska, které si přeprogramovala zhruba 45 alokace, a tím pádem má jedno z nejvyšších čerpání jako takových. Myslím si, že tady je určitě prostor a jak jsem slyšel z úst komise, bude tady v tomto smyslu vstřícnost, zvláště pro ty státy, které mají s čerpáním velký problém. A nyní mi dovolte, abych vás jen požádal o sdělení vašich stanovisek, seznámil vás eh, s eh, rozvrhem kdy zpráva by měla být k dispozici kolem 10. července. E, následně předpokládám, že by pozměňovací návrhy mohly být do 17. července a nejbližší možné e, hlasování o mandátu našeho výboru k jednání na trilozích by mohlo být 23. E, 24. září tohoto roku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Oldřichu. Je to spolurozhodování, je to eh, legislativní akt a v radě, mm, jak víme, ta práce pokročila, eh, takže rychlé schválení závisí na práci v parlamentě. A já myslím, že z evidentních důvodů Eh, aby to bylo pro ty státy, kterých se to týká, bychom měli postupovat co nejrychleji, tak jak jste to navrhl. Plenární hlasování by mělo být v říjnu a také z toho vycházíme a vyplývá z toho, že návrh zprávy teda by měl být na 10. července, až se příště sejdeme a abych bylo možné hlasovat ve výboru v září. Tak jste to navrhl a já s tím souhlasím, s tímto časovým harmonogramem. Tím bych uzavřela tento bod na našem programu a chtěla bych přikročit k rozpravě o návrhu zprávy o výsledcích jednání. Začneme obecným nařízením Lambert a Konstance. Děkuji vám. Děkuji vám za možnost vést první rozpravu o výsledcích a o stavu eh, společného ustanovení a nařízení a eh, pak dalších nařízení týkajících se fondů. Myslím, že moudré je mít eh, možnost dnes vzít ta témata, která by mohla být diskutována. Jsme v polovině období, během kterého mm, je možné předkládat pozměňovací návrhy. A my, jakožto zpravodajové, v dobré koordinaci se stínovými zpravodaji, jsme otevřeni všem informacím. Mnozí kolegové také eh, už nás kontaktovali, aby mm, vysvětlili řadu věcí takže je to otevřený proces. Všichni jste již dostali informaci na eh, zasedání, máme celý seznam jednotlivých pozněvacích návrhů a eh, také víme, zda eh, dosáhneme schody nebo zda někčem jiném jsme v procesu jednání, zda, či zda stále ještě je to otázka mandátu. Takový je cíl. Cílem tedy je mít dobrou přípravu hlasování na červenec a neměli bychom prostě opakovat všechno to, co už bylo vysvětleno minule. Stručně tedy vzato, v posledních dnech jsme měli možnost v tomto výboru eh, účastnit se dvou delegací. Já sám jsem byl v delegaci eh, na severu eh, Švédska a co jsem tam viděl i co jsem tam pocitoval, je e, ta účast z regionu na přípravě nového, e, nové partnerské dohody. Kritickým bodem stále ještě je, zda regiony a zda ta města budou zohledněna v této fázi. Mnoho věc, na mnoho věcech jsme se dohodli v tomto textu, jak víte. Uvědomujete si to. Prostě eh, něco musí být eh, implementováno eh, teď, v těchto měsících. Je tedy důležité pokročit v našem výboru i ve vyjednávacím týmu, aby všechno bylo co nejrychleji jasné a aby bylo možné hlasovat v červenci, jak jsme to plánovali na plenárním zasedání v říjnu ve Štrasburku Čili to je opravdu důležité, abychom měli eh, stabilní rámec a aby to mohlo začít eh, v lednu 2014. To jsou všechno důvody, proč eh, pracujeme vytrvale. Byla řada trialogů kde se nám podařilo dosáhnout dohody, jak víte, o strategickém programování, územním rozvoji, eh, posuzování způsobilosti a eh, také o tematických eh, blocích. Očekáváme velice brzy. Zítra bude další trialog. A jak doufáme, podaří se nám dohodnout na dalším bloku a důležitý bod, který je projednáván, je podíl na Evropském sociálním fondu. V tomto smyslu asi je dobré to říci, že máme plnou schodu v Evropském parlamentu na tom, že musíme eh, garantovat těch 25%. No, jsme tak schválili jakožto cíle a je to formulováno v sociálním fondu. Báječné je, že kvůli těm změnám, které máme v novém nařízení, tak je možnost mít stabilní rozpočet zaručený pro sociální fond a dosáhnout těch cílů a těch možností, mít tedy ten přístup k tematickým koncentracím, jak jsme se dohodli to také v některých zemích eh, vlastně používá eh, ten fond a je možné pak se tedy, eh, pak tedy dosáhnout toho, co je v našem mandátu. Jak doufám, tedy očekáváme schodu na tomto bodu. Podívejme se trošku dál. Co ještě zbývá? Zbývá velká neschoda o takzvané performance reserve. To je velké množství peněz, které nebylo použito ze začátku a které má být e, vynaloženo v další fázi, ale vede to k velké byrokracii, k mnoha aktivitám v národních státech a ty peníze by mohly a tady se odkazuji právě na diskusi, která tady před chvílí byla, eh, prostě nakonec nemusí ani dojít k eh, využití těch peněz za následujících sedm let. Takže eh, máme tyto peníze tady odloženy dopředu, možná až po roce 2020. Čili to je také věc, kde je možné dále jednat. Je to ale velice složité, protože se to týká těch zdrojů, které tady jsou a jistě chápete, že ten boj stále ještě pokračuje. Máme tedy dohodu, která se týká Connecting Europe Facility. Tady jsme dosáhli kompromisu. A jedna z dalších důležitých věcí je makropodmíněnost. V tomto smyslu je důležité říci, že jak v diskusi o MFF, tam tedy doufáme, že to brzy dospěje k pozitivnímu výsledku v těch eh, jednáních, která teď probíhají. Snažíme se, abychom měli my také vlastní odpovědnost v tomto výboru rozhodnout eh, o tady této makropodmíněnosti. Tady je to zcela jasné. My nepřijmeme eh, makropodmíněnost. Nemůžeme ji přijmout v současné situaci, kdy už je velké množství legislativy, eh, která vstoupila v platnost. Je tady six-pack, two-pack a není nutné tady tento přímý, tuto přímou vazbu dále brát. Jsou tam další velké věci, které, eh, o kterých jednáme. Prakticky za to Můžete se podívat na seznam a uvidíte přesně, co už bylo do, dojednáno, o čem se dále jedná a dále body, které ještě nebyly otevřeny nebo které jsou tak obtížné, že e, jsme si tam ještě ani nevyměnili e, úplně e, své názory. A to poslední právě spadá do této kapetroje. Já jsem otevřen vašim otázkám, protože už v tomto výboru vlastně proběhly dvě diskuse. Já jsem vlastně tady vyhodil ten míč do hry a Konstance možná eh, ten, ten letící míč chytí a dá mu jiný směr. Takže mohu se eh, obrátit, paní předsedkyně, na ně? No, ano, můžete mě požádat, abych já požádala vaši Ehm, přítelkyně říká předsedkyně. Ano, Konstanca, prosím, za socialisty. No, krát děkuji za to přátelské eh, vyzvání k tomu, abych něco řekla. Já už toho vlastně moc ani neřeknu. Eh, Lambert hovořil o těch podstatných věcech. Zítra pravděpodobně proběhne poslední trialog za, lidské, za jirského předsednictví. A já doufám, že v skutku učiníme velký krok vpřed. Nejenom pokud jde o ESF, ale i o ty čtyři eh, další eh, témata. Eh, zpráva pro hlasování v červenci už je provizorně k dispozici a můžeme říci, že parlament z našeho pohledu vyjednával úspěšně, protože v těch věcech, které pro nás byly a jsou důležité, jsme se posunuli. A já doufám, že zítra to všechno završíme tak, abychom mohli opravdu eh, v červenci dosáhnout částečného kompromisu, tak aby regiony měli eh, jistotu pro plánování, pro eh, práci s operačními programy. abychom opravdu mohli eh, začít pracovat na jistém základě. Myslím si, že to je obrovský pokrok. A po více než 50 trialozích k hm, obecnému nařízení musí už konečně také být něco na stole. Několik kolegů eh, se mi eh, ptalo na následující věci. Samozřejmě specifická nařízení souvisí s všeobecným nařízením a v mnoha věcech eh, je tady docela jasný posun a pohyb. A pokud jsou tam ještě nějaké nesoulady, tak obecné nařízení bude základem pro všechna specifická nařízení. Pokud je o nějaké tematické priority nebo něco, co se tam navzájem na sebe bude vázat, tak textově a jazykově se to ještě doladí. A základem potom bude, co nakonec skončí v eh, obecném nařízení. Takže nemusíte si dělat starosti s tím, že je tam nějaká nejednotnost. To vždycky při každém vyjednávání se říkalo, že samozřejmě ten jazyk ještě potom bude muset doladit tak, aby to bylo všude stejné. A proto nebudeme muset, nebu, nemusíte teď přicházet s pozměňovacími návrhy, abyste odstranili zrovna tohle. To se ještě doladí. Teď eh, nebudu vysvětlovat, co už se odsouhlasilo a co ještě ne, vzhledem k časovému tlaku, ale spíš řeknu ještě jednu věc. Doufám, že zítra eh, se také shodneme eh, na konkrétních mírách spolufinancování. Já Nevím, proč členské státy trvají na tak složitém systému. Parlament eh, předložil jednoduchý návrh, na základě, tedy, eh, který by opravdu eh, vycházel vstříc potřebám regionu. A pro regiony je to opravdu velice důležitá věc a budeme o něm zítra vyjednávat tedy. Doufám, že uspějeme. A potom buď je v té zprávě napsán ten vyjednávací výsledek, nebo bude napsán ten eh, kompromis tedy, na kterém jsme se shodli s radou a s komisí. U kompromisu nejsou všichni stoprocentně šťastní, ale obecně já si myslím, že můžeme být spokojení s našimi výsledky a kdyby eh, nebyla žádná schoda s radou, tak pořád máme ještě eh, svůj eh, mandát. Eh, a prostě tak v té zprávě bude stanovisko parlamentu a nebo vyjednané, vyjednaná, vyjednaný kompromis mezi radou a parlamentem a komisí. To bych ještě jednou zdůraznila. Takže prostě buď nic, nebo takže buď budou pozměňovací návrhy, které budou, eh, půjdou směrem ke kompromisu, nebo uh, eh, návrhy, které jsou proti našemu mandátu. Prosím, zvažte, jestli něco takového by bylo užitečné eh, podávat. Já vycházím každopádně z toho, že v červenci eh, to mm, nahlasování dopadne dobře a potom se musíme ještě připravit na to, aby kolegové mohli ten eh, výsledek, který jsme dosáhli, prezentovat na venek. abychom eh, si to nepamatovali jenom jako tlustý hlasovací seznam, ale aby i v regionech dobře znali ty výsledky, protože si myslím, že pro ty regiony je to opravdu, nebo to bude opravdu velmi důležité. Tím bych to asi nechala a budete-li mít nějaké konkrétní dotazy, eh, tak my oba dva jsme samozřejmě vždy připraveni vám poskytnout konkrétní informace anebo odpovědět vaše podrobnější otázky. Děkuji. Děkuji. Ivar Skormonis eh, zde není, takže kdo by teď měl přijít na řadu? Ta se paní předsedkyně, paní Štater za zelené. Liberálové tu nejsou. Takže pokud chcete něco, tak prosím. Nic podstatného, protože už zde všechno padlo. A průtah není dan parlamentem, to bych ještě jednou zdůraznila. Neuvěřitelného času jsme zde proplýtvali. A je zřejmé, že eh, irské předsednictví když eh, probíhaly trialogy v parlamentu minulý týden eh, při plenárním zasedání, protože jsme si mysleli, že eh, se nám podaří se dohodnout, alespoň o ESF, a byli jsme už skoro u schody, ale rada dnes řekla ne. Tak tolik českého předsednictví. A teď přijde rada tenhle týden a najednou chceme další trialog. Chceme schodu. Přičemž je eh, samozřejmě jasné, že irské předsednictví eh, dobře vědělo, že členské státy eh, chtějí jistotu plánování a myslím si, že nevyužilo svůj mandát, své možnosti dojednat změnu nařízení. Měli jsme na to dost času. Já jsem opravdu zvědavá, jestli, eh, když už jsme si museli všichni eh, překopat eh, harmonogramy, jestli oni opravdu nakonec budou připraveni dát nějaký nový návrh na stůl. Celkově tady máme posun o půl roku a není to dáno parlamentem, ani zpravodajem, ani vyjednávacím stylem. Je to dáno jedním jediným týmem, a sice týmem irského předsednictví. Ten nebyl připraven vyjednávat na rozdíl od jiných předsednictví, jak to dělají normálně i v eh, takovéhle otázce. Paní předsedkyně, mluví mi mikrofon. Tvrdit to, co říkal Lambert eh, v úvodu, že asi největšími problémy bude eh, vytvoření výkonnostní rezervy vlastně pro všechny fondy v té výši kolem 7 a potom zavedení postupné makroekonomické podmíněnosti, to znamená zajištění možnosti převést peníze v rámci politiky soudržnosti na aktivity, které pomohou řešit hospodářské problémy dané země. To je samozřejmě potřeba eh, vykomunikovat a tam vidím asi ty hlavní klíčové věci, čili jenom bych si přál, aby ta jednání už konečně vydla ke konci a Eh, jestli to dopadne tak, jak tady řekla Konstanc, že to bude poslední trialog, tak tomu budu velmi rád. Děkuji. Vidím, že eh, Junus Omar už tady není. Nevím, jestli za by ještě si chtěl někdo vzít slovo. Není-li tomu tak, tak nikdo další na seznamu není, ne Rosana. Lambert nebo Konstant, chtěli byste ještě nějak zareagovat, nebo Mm, na stínové zpravodaje, nebo... No tak já jedním eh, slovem na adresu rady. V některých chvílích eh, rada projevovala ochotu. Eh, opravdu zřídka kdy. Takže ne vždycky, že by se rada nechtěla bojovat. Ale na ty vzácné momenty jsme vždycky museli dlouho čekat. A to nás zastalo hodně času. S tím souhlasím. A s paní Schröder. Ano, ale trpělivost se také vyplácí. Obecně eh, jsme dosáhli většinou toho, co jsme chtěli. Konstanc? Já ještě jednu poslední věc. Asi tu poslední eh, větu eh, k tomuto předsednictví. Já si myslím, že to vyjednávání zítra neskončí. Stejně jako Lambert asi ne. My se zkusíme znovu vyjednávat a dosáhnout nějakého dobrého výsledku. No neřekneme prostě, protože je to poslední dialog, tak to prostě uděláme. O to nám tady nejde. Kvůli tomu to neděláme. Já jsem spíš opatrně optimistická a doufám, že zítra konečně nakonec dostaneme eh, v nějaký uh, slušný závěr, ale jistá si bohužel nejsem. Já bych vám ještě rada připomněla, říká paní předsedkyně, že 10. musíme hlasovat, takže eh, dostate se všichni, v červenci tedy, a eh, k tomuto již nic dalšího nemám a můžeme eh, přejít k další zprávě, k Jana, zprávě Jana Olbrichta k ERDF. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych vám stručně přednesl souhrn a soustředil se na tu logiku celého nařízení, stav, eh, investice, priorita, městská dimenze, dále. Za prvé, 13 eh, trialogů proběhlo eh, a musím říci k dnešnímu dni, že jsme dosáhli dohody ve všech ustanoveních takže vlastně jsme skončili práci. E, jsou některé ještě chybějící body, e, zbývá ještě finalizovat konečný text. Je tam tedy to znění, které pak jsou důsledky dohody na ESF a také CPR, což bude um, ovlivňovat celou tu koncentraci. Potřebujeme také konečný text o takzvaných Operational Aid to the Islands, čili ostrovům a nejvzdálenějším regionům. To je eh, takový explozivní bod našich jednání. Překvapivě, eh, že my jsme mysleli, že nejvíce explozivní budou peníze, ale ukázalo se, že nejexplozivnější je pomoc pro ty nejvzdálenější regiony. některá závěrečná jednání mezi komisí a právní službou komisí a právní službou rady pro závěrečné formulace, ale myslím, že to nebude eh, tak eh, překvapivě eh, nedosažitelné. Bude to určitě finalizováno v červenci, bych prezentoval konečné znění a také pozněvacích návrhů ze strany zpravodaje. Eh, a nyní tedy ke konkrétním kapitolám. Pokud jde o podporu, tak tady chci jenom připomenout některé body, které byly obtížné a kde jsme se dohodli, že budeme mít řešení. Za prvé, e, otázka velkých podniků a produktivních investic. Vzájemná dohoda je, že je to možné e, v zájmu výzkumu a inovací a také otázka e, bezuhlíkové ekonomiky a malých a středních podniků. To jsou takové první body, které byly kontroverzní. Podařilo se nám Eh, ze strany parlamentu dát další ještě infrastruktury pro eh, cestovní ruch a podobně, které jsou také způsobilé. Podařilo se nám dosáhnout u rady, že se vyškrtly eh, ty základní služby v oblasti těch nejrozvinutějších regionech. To jsme vyškrtli, protože jsme nepovažovali, že je to opravdu nutné, aby to tam bylo v následném Eh, tom novém nařízení. Eh, také jsme tam vložili zákaz, a to je důležité, zákaz investic do letištních infrastruktur, pakliže to není spojeno s ochranou životního prostředí. Tento zákaz je důležitý nejenom pro ERDF, ale je také důležité eh, pro investice do ten té. Bude tedy možné investovat do letišních infrastruktur, ale musí to být spojeno s ochranou životního prostředí. Pokud jde o investiční priority, jsou tady některé body, které nám přišly dosti překvapivé. Komise eh, se zdráhala u některých bodů a to bylo pro nás překvapením, například ekoinovace. My jsme úspěšně vnesli ekoinovace a také kultura k tvůrčí eh, odvětví. To najdeme v bodech odůvodnění. Dále je tady také i kultura a eh, také chceme vysvětlit, jak tady tato výdaje chápeme. Další možnosti se týkají investic do malých a středních podniků, například eh, Eh, schopnosti pro další rozvoj produkce či služeb. Energetická účinnost, to je nejen v malých a středních podnicích, ale ve všech typech podniků, i ve velkých podnicích. Tady je také způsobilost pro výdaje na energetickou účinnost. Pokud jde o, o tematické cíle, podařilo se nám přesunout městskou mobilitu mezi eh, priority a také eh, nízkoemisní aktivity. Vložili jsme také Další pozici, která tady eh, ve vyjednávacím týmu nebyla úplně jednotná otázku, jednání o nízkouhlíkových technologiích a také o různých druzích chytrých energií. Také jsme zdůraznili ekosystémy na, eh, z hlediska otázky eh, přístupu k klimatickým změnám, dále otázka vodohospodářství a nakládání s odpadem. To je velice důležitá poznámka, která jde za rámec eh, toho přizpůsobení aký EU, protože tady byla taková diskuse o tom, zda to může jít nebo nemůže jít za e, rámec přizpůsobení AKI EU a také z hlediska e, státní podpory. Zda tedy v této věci můžeme jít za rámec AKI EU. Dále otázka způsobilosti pro zlepšování městského prostředí a revitalizace měst a také e, oblasti konverze. To pro některé členské státy bylo obtížné. Právě ta konverze byla velice důležitá, aby tam figurovala. A nejen znečištění vzduchu, ale také znečištění hlukem. Dále otázka inovativních technologií pro zlepšení ochranu životního prostředí a otázka účinnosti zdrojů nejen eh, tedy rozvoj železnic, ale také eh, rehabilitace, rekonstrukce železnice. To je ještě větší možnost pro vynakládání peněz. Dále způsobilost pro propagaci opatření na snížení hlučnosti z dopravy eh, způsobilost malých distribucí energií a přenosových sítí v nové generace. Dále otázka eh, eh, rozvoje domorodých eh, aspektů v mm, Dále způsobilost sociálních, kulturních a rekreačních aktivit. Rekreační to znamená také oblast, kde je možné snižovat vylouče, sociální vyloučení. Dále podpora sociálního začlenění Sociální regenerace, eh, to je také nyní způsobilé. Pokud jde o tematické koncentrace, to byla jedna z nejtěžších eh, věcí v ERDF. Konečná dohoda, které jsme dosáhli, a doufáme, že to nebude změněno po závěrech z ESF, to tedy znamená, že tady je koncentrace na čtyřech eh, tematických cílech 80 ERDF, dále 60 méně vyvinuté 50 Ty čtyři to je maximum. Ale bylo to kontroverzní mezi radou a námi, protože rada navrhuje alespoň jednu eh, z těchto oblastí eh, pro priority a my navrhujeme alespoň dvě. Komise původně navrhovala tři, ale komise pak ustoupila protože to byla velmi extrémní komise a my jsme vlastně hájili do jisté míry návrh komise během jednání. Tedy nakonec je to z našeho hlediska alespoň dva. Jedna, dva, tři, čtyři eh, z tematických, eh, to je výzkum, vývoj, inovace, ECITy, eh, malé a střední podniky a nízkouhlíková ekonomika. Čili alespoň dvě z těchto čtyř by to měly být. Dále eh, procenta koncentrace koncentrace takzvaných energeticky eh, účinných nebo nízkouhlíkových eh, aspektů, i když já vím, že to není úplně stejné. Při nejmenším 20 ERDF pro ty více rozvinuté regiony, alespoň 15 pro regiony v přechodu a alespoň 12 pro méně rozvinuté regiony. Když eh, bude zahrnut fond soudržnosti, pak by to bylo 15 Pokud jde o výjimky, tak eh, máme tady otázku kompenzačního mechanismu, to znamená výpočet procent eh, a realokací mezi regiony, což může být v jednom členském státu, aby bylo možné dosáhnout té eh, proporce požadované pro celou zemi. A dále velice kontroverzním bodem a ne příliš pozitivním bodem pro řadu našich členů Eh, to je otázka NAC 2 eh, u ostrovů, eh, které by měly být nazírány jako méně rozvinuté jen proto, že jsou to ostrovy. Po velmi dlouhé diskusi, kdy my jsme hájili všechny ostrovy, Rada je vůbec nehájila a komise byla proti. Takže vlastně konečný závěr je takový, že většina nad dvě ehm, eh, ostrovů bude tak považována, no kromě Baleáru, Sardinie, Korziky a jeden z ostrovů na severu. Olund, myslím, že to je. Čili tyto vyjmenované čtyři ostrovy nebudou považovány za méně rozvinuté, eh, protože opravdu méně rozvinuté nejsou. Jsou naopak velmi dobře rozvinuté. No, to je prostě ta otázka. Snažit se najít nějakou objektivní míru a ne jenom prostě něco považovat za jistou kategorii jen protože je to ostrov. Čili to je taková kritérium HDP na osobu. Současné regiony, které jsou ve phasing out, které budou považovány za regiony v přechodu, tak to jsou některé německé spolkové země, které budou považovány do budoucna za e, regiony v přechodu. Nebudou tady další tematické koncentrace pro ty nejvzdálenější regiony. E, to také bylo velice složité téma a další tematické eh, koncentrace a mechanismy jsou u těch eh, málo osídlených zemí. To je také další výjimka. Pokud je o městské aspekty, je tady těch 5 eh, e DF v členských státech, které budou určeny pro takzvané pilotní programy pro trvale udržitelné městské akce. Také to bude v CPR, kdy členské státy budou muset definovat, jak budou rozdělovat rozdělovat těch 5%. Jsou to tedy města, městské oblasti a e, nejbližší okolí. Připraví si společně program a rozhodnou, jaký typ výjimky bude možný pro města a městské oblasti to není dohoda ze strany rady, aby tady byla větší výjimka pro města v některých členských státech eh, tady je velice, velice silný názor na tyto věci, čili je otázka toho té mě, měřítka, eh, té výjimky. Uvidíme tedy, kdo využije tedy takový dvojí důvod. protože to velice zajímavá, zajímavá zkušenost. Já bych chtěl ještě připomenout kolegům z minulého období, kde my jsme navrhovali výjimku pro města. Nebylo to přijato z důvodu subsidiarity. No, teď je prostě další krok, kdy je možné to použít. Dále použití trvalé udržitelného rozvoje 5%. Ne jen pro ITI, Integrated Territorial Investment, ITI, ale také specifické programy nebo zvláštní prioritní osy. To je prostě možné použít 5%, buď jeden operační program, anebo použít jednu osu uvnitř jednoho operačního programu, anebo ITI, ITI. Žádný seznam měst v CPR, ale seznam kritérií to bylo dohodnuto a je to vlastně na takové dopolu, doplnění CPR. Eh, žádná platforma pro 300 měst, eh, pro městský rozvoj, ale je tady síť městského rozvoje, eh, kdo není změna slova místo platformy dát síť, ale opravdu se tady mění smysl. Je to výměna informací organizována komisí a také komise bude kontrolovat, zda tento nástroj funguje nebo ne. Je to omezeno na výměnu zkušeností o těch pěti procentech a další akce. Já bych chtěl připomenout, že 0,2% ERDF bude rezervováno na úrovni EU pro takzvané inovativní akce, e, což budou výběrová řízení organizovaná komisí. A také žádné změny pro inovativní akce e, navrhované v závěrech rady 350 e, milionů. Tady vlastně je jenom ta stanovená suma, která je takto stanovena v závěrech rady. A další bod který vychází také z dalšího nařízení. To jsou ukazatele ehm, výkonu. E, to bude příloha v nařízení, nikoli v prováděcím aktu, nejbrž e, tady bude možné e, to změnit prostřednictvím aktu v přenesené působnosti. Bude to tedy v příloze a bude to možné prostřednictvím aktu v přenesené pravnouci později. Dále tady eh, ze, bude vycházet z textu eh, rady, aby tady byly možnost konzultací s experty a podobně. My zdůrazňujeme potřebu eventuální změny ukazatelů. Dále velice důležitá je také eh, pomoc, operativní pomoc. V současné době je to aktualizováno Obecný záměr z našeho mandátu byl, aby to bylo co nejjednodušší pro ty nejvzdálenější regiony, aby se nevytvářely další překážky, jako například nenutit je, aby měli zvláštní notifikace, protože už jsou ve velmi specifické situaci. A myslím, že ten konečný text umožní, eh, aby to bylo co nejjednodušší. Eh, v bodech odůvodnění Eh, která se teď eh, formulují se navrhuje pozměňovací návrh zpravodaje, kde je otázka zvládání rizik, synergii k horizontu 2020, podpora udržitelného cestovního rochu, kultura, přírodní dědictví, dopravní investice, definice malých a středních podniků a služby. To všechno byly otázky, které jsme kladli během jednání radě i komise, komisi. A dohodli jsme se, že to bude v bodech odůvodnění. Teď jenom otázka, jak to formulovat. Eh, my jsme to během jednání ne, nefinalizovali. Jak vidíte, to je vlastně stru, krátké nařízení a přitom je tam velice mnoho důležitých věcí pro praxi. Já bych chtěl poděkovat eh, vyjednávacímu týmu za velkou flexibilitu a také za politickou vůli najít kompromis, i když eh, to bylo čas od času velice, velice obtížné. My jsme byli velmi otevření a e, jsme mezi sebou bojovali. Čas od času jsem nebyl ani zdvořilý a za to se omlouvám. To je prostě problém zpravodaje. A doufáme, že v červenci se nám to podaří a že to bude hotové. To je ten, ta, ten signál pro regiony, že jsme připraveni a čekáme opravdu už tu závěrečnou věc s radou. Děkuji. Děkuji, začneme s novými zpravodaji. Kirsten Westphal tady není, je tu. Takže prosím. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já to ani tolik neřeknu, protože už eh, kolega řekl eh, spoustu k výsledkům. Já na posledním eh, zasedání jsem říkala už já něco k výsledkům a ke kompromisům. A zpětně řečeno, nebo zpětně viděno, to vypadá, že se pohybujeme k cíli podle mandátu. Šli jsme tam do těch jednání s nějakým mandátem a samozřejmě člověk nemůže vždycky vytěžit úplně všechno z toho, Eh, mandátu, ale eh, alespoň jeho ducha jsme naplnili, to opravdu, tak je to v trilozích. Samozřejmě eh, bychom všichni byli rádi za jiný cíl, ale jsme, za jiný výsledek, ale bohužel u vyjednávacího stolu byli i ostatní, když řekli, že to nejde, tak jsme se museli shodnout na kompromisu. A většina regionů, nebo řada regionů, myslím, s tím bude schopná docela dobře žít. A ten čtvrtý cíl podle toho je také eh, nastaven. Potom eh, podpora malých tedy podniků, ale byly podporovány nejenom malé a střední podniky, ale i ty velké podniky, to je samozřejmě důležité v jednotlivých regionech. Já jsem také ráda, že města v tuto chvíli eh, také se do toho dostala. Sice ne tak, jako my bychom bývali chtěli, ale to prostě patří ke každodennímu vyjednávání člověk nedostane, co chce. Potom podpora sportu, kultury, kulturu. Tady rakouská kolegyně říkala, kolik eh, pracovních míst je tím zajištěno a vytvořeno v Rakousku. To jsou věci, které pro nás byly důležité, které jsme prosazovali. Víc už k tomu ani říct nechci. Ono eh, samozřejmě vždycky závisí na tom, jak se to jednání eh, vede. Samozřejmě máme vyjednavací tým, ale navenek musíme zachovávat eh, jednotu a já si myslím, že vedení vyjednávání se toto podařilo. Ono hm, bych proto jednou chtěla ještě jednou poděkovat našemu vedoucímu vyjednávání a hm, tedy zpravodaji, tobě, a i těm, eh, kteří tam eh, s námi seděli. Myslím si, že ta práce byla dobrá a myslím, že ducha mandátu když jsme naplnili. Nedosáhli jsme všeho, ale příští vyjednávání jistě někdy zase přijdou. Thank you. Děkuji. Rika tu není, Karima Delit také není, Oldřich Vlasák. Takže prosím. Uh, I would like, because, uh, Ano, chci promluvit ale všechno už vlastně říkal Jan, takže já bych mu chtěl poděkovat, poděkovat jemu, jeho týmu za ten kompromis a za sebe mohu říci, že ty naše klíčové body jsou tam odraženy, to znamená velké podniky budou mít také podporu, stejně jako malé a střední. Také budeme mít podporu pro kulturu a sport, takže já jsem spokojen s tímto kompromisem a děkuji vám. Ano, Cornelia, ještě? Um. Děkuji. Nejdříve ještě jednou uh, poděkuji uh, zpravodaji, který uh, se samozřejmě musel potýkat nejenom s radou, ale i s námi a udělal to rád. A i, myslím, ty spory uvnitř vědnávacího týmu přinesly ovoce a Myslím si, že jsme eh, hrdě nebo statečně eh, hájili například rozsah působnosti. Pokud jde o malé a střední podniky, to je, myslím, velmi důležité. I velké podniky by měly být eh, zohledněny, zejména pokud jde o ten kontext malých a středních podniků, o tom investiční priorita. Tam jsem měla trošku problémy, že to nevyšlo s těmi marginalizovanými obcemi, sice to zůstalo eh, v úvodním ustanovení, ale lepší by bývalo bylo to tam dát do nějakého článku eh, celá řádně, potom tematické cíle. Samozřejmě nás to nějak dvakrát nenadchlo, protože si myslíme jako frakce, že to je poměrně úzká věc, když tematické cíle, tak jako jsou tematické cíle, můžeme použít, ale takže tak to nebylo rozhodnuto. Hovořili jsme tady o dvou, dobře. Uvidíme, jak to bude byrokratické, jestli to uh, bude nějak prospěšné. Ale to uvidíme teprve v praxi. Potom další uh, velká bitva já nevím, jestli eh, tam souhlasím úplně s letišti a, a s tou chytrou energií, jestli je to dobře vyřešené. Každopádně jsme zabránili tomu, aby eh, ten velký problém eh, ekologický byl odstraněn. Potom zvláštní úprava pro ostrovy, tam to nedopadlo úplně dobře, potom je tady to odstraňování přechodové, nebo ty eh, regiony v eh, přechodu tam, přechodové regiony tam měly 15%, já bych to bývala posunula výš, ale jinak eh, si myslím, že celkově jste dobře zabojovali a kompliment panu zpravodaji. Paní předsedkyně hovoří o mikrofon. Děkuji, Jean-Marie Úžas. Io vorrei formulare i complimenti al collega Olbracht per il lavoro. Děkuji. Já bych rád ehm, poděkoval kolegovi Olbrichtovi eh, za eh, tu jeho práci, ale bohužel mě zklamávají ty výsledky. Protože my se tady pokoušíme eh, protlačit tu myšlenku územní soudržnosti v regionální politice, ale eh, najednou tady máme myšlenku eh, komise, eh, která je ve své povaze centralizovanější. V zásadě chce zachovat status quo. My se snažíme překlenout ekonomické rozdíly mezi našimi regiony, zejména v periferních oblastech Potom tady máme tady také rok 2020, ale najednou tady máme eh, odhodlání komise eh, zachovat status quo uprostřed. My se nemůžeme vzdát tímto způsobem, že bychom to přijali, protože jinak nastane dalších sedm let, během nichž eh, periferní regiony a centrum Evropy pojedou jinou rychlostí, takže na periferiích bude eh, pokračovat eh, nedostatečný rozvoj. To je nepřijatelné. Podívejte se na eh, ostrovní oblasti. A v červenci minulého roku jsme přijali program k makroregionu a řekli jsme, že ostrovy jsou handicapem nejenom pro HDP, takže nemůžeme mít nějakou, eh, nějaké ostrovy eh, první a druhé eh, třídy, protože Baleáry mají možná jiné HDP kvůli některým faktorům a Madeira má jiné, faktor, jiné faktory, protože tam rafinérie, protože něco jiné, ale to nemusí mít zásadní dopad na zaměstnanost v tom regionu. Takže proč by eh, se měli vyučovat? Eh, ostrovnost, ostrov znamená, že je vyloučený z jednotného trhu, z dopravního systému, prostě je tady celá řada problémů. A na to, musím, na to musíme trvat. Žádné výjimky. Takže já bych řekl, uh, eh, spravodaj, prosím podpořte, uh, bojte za toto až do poslední kapky. My to za naší frakci budeme podporovat, tuto bitvu spolu s dalšími bitvami. Ani je tady všechny nevyjmenují. Musíme každopádně zachovat svoji linii, protože jinak si zachováme ty rozdíly, o kterých jsem hovořil na začátku, a to je nepřijatelné. Děkuji, Francesca Bernaču. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já zcela souhlasím s tím, co právě pravil pan Úžas. Protože výsledky, o kterých jsme slyšeli eh, dnes, ukazují, že nějaká práce byla odvedena. Hodně tady o tom kolegové hovořili a hodně toho bylo dosaženo. A, a snahy pana zpravodaje byly opravdu podstatné, zejména vzhledem k eh, té šikaně komise, kořka. Nicméně eh, to neznamená, že parlament by dosáhl všeho, co chtěl. Já jsem mluvil tady eh, na výboru a v parlamentu, ale říkám to po té, co jsem se pokusila co nejlépe pochopit eh, to, co se tady dělá za poslední, měsíc, za poslední měsíce. A to se posunovalo k cílům, eh, které si Unie sama stanovila na léta 2014-2020 v oblasti tedy eh, územní soudržnosti v MFF. Byl tam také další tlak na odstranění těch mezer nebo rozdílů v některých členských státech a jejich oblastech. Já vím, že komise na tom principu pracuje, je to politický princip a snaží se jej zrealizovat nějakými ustanoveními, která budou nějaká soustavná. Tedy, pardon, tento výbor se o to pokouší. Nicméně komise v tom klade určitý odpor. k dosažení těchto cílů. Kdybychom um, ehm, se měli snažit o standardizovanou a standardizovaný vývoj v Evropě, takže eh, já vzhledem k tomuto všemu bych ráda zdůraznila, že je tady ta otázka a eh, ostrovů nebo izolovanosti ostrovů tady eh, činíme jeden krok vpřed a dva vzad po každé, takže je opravdu těžké hm, dosáhnout nějakého pokroku. Potom je tady další rozpor. Zdá se, že eh, Některá teritoria jsou ještě dál eh, více diskriminována. Teritoria, která už eh, eh, trpí ve srovnání s jinými. Jestli jsem to dobře pochopila, tak v textu ostrovy mají výjimky z té tematické koncentrace, ale pan Sfroudoj? i když to není nikde napsané, takže musím ještě pochopit eh, ty uh, detaily. Ale uh, pan zpravodaj, pokud jsem to už pochopila, uh, říká, že uh, ostrovy včetně Sardinie by mohli uh, využít této výjimky, takže nevím, jak to přesně všechno funguje. Zdá se mi, že je tam nějaká diskriminace. Také jsme zde dnes slyšeli o myšlence eh, měřit eh, rozvoj těchto regionů na základě HDP. A tady bych zdůraznil, že to je jeden z nejjednodušších indikátorů, který je k dispozici při tvorbě legislativy. Když se pokoušíme um, podpořit rozvoj, ale některé regiony, jak říkal pan Ulčas, a tady hovořím o Sardinii, což je region, který znám nejlépe, A tady v případě Sardinie HDP nevyjadřuje dostatečně, co Sardinie vlastně je. V tuto chvíli je to přes 75% evropského průměru, jenom protože je tam ta obrovská rafinerie na jihu ostrova a to nesmírně podporuje HDP, ale ostrovní ekonomika tím eh, vůbec nějak není ovlivněna. Nemá to pro ně žádný přínos. Takže ta nespravedlnost tady eh, přetrvává. Vůči těm, kteří tam žijí a proto potřebují eh, výjimku. Tak, aby eh, tady byla alespoň nějaká rovnost příležitosti. A to bylo v souhladu s regionální politikou, kterou se tady snažíme protlačit, protože ono by bylo jinak těžké, abychom eh, jako poslanci Evropského parlamentu šli do světa a pokoušeli se širší veřejnosti přiblížit Evropu a s takovými věcmi e, e, rozsvést teraz, prosím. Muchas gracias. Bueno, děkuji. Tak trošku ve stejném duchu, jako hovořil sám zpravodaj a e, chci rozhodně mu poděkovat za práci, kterou odvedl a já bych chtěla říct si něco k Balearským ostrovům a také e, podobně, jako o tom hovořila kolegyně o Sardinii. E, v našem výboru víme velice dobře e, o situaci ostrovů a my jsme tady opravdu velice zneklidněni, že tady dochází k diskriminaci Baleárských ostrovů a Sardinie. Vlastně ani rada, ani komise z nevysvětlitelných důvodů nechtějí chtějí tady eh, hovořit o těch eh, vzdálenostech a pokud jde o flexibilitu, eh, pokud jde o tematické cíle, eh, tak eh, to přece tady nemůže být výjimka. Všechny ostrovy musí mít flexibilitu v oblasti tematických cílů. A proč tady najednou tři ostrovy ne? Není tady žádný objektivní důvod. A když hovoříme například o ukazateli, jako je předčasné ukončení školní docházky, tak tady je to velice závažný důvod. Proč by to mělo být tedy vynecháno pro tyto ostrovy. Lisabonská smlouva přece hovoří o tom, že Ostrovní poloha je znevýhodněním a musí být kompenzována eh, v, z hlediska územní soudržnosti. To je přece také důležité. Hovoříme o sociální a ekonomické soudržnosti, ale také musíme mít na mysli teritoriální, tedy územní soudržnost. Bez objektivních kritérií eh, jsme prostě se náhle Eh, zjistili, že tady eh, taková kritéria nejsou. Pro někoho jsou, pro někoho nejsou. A tady přece není možné, eh, aby se dělaly na míru opatření pro určité oblasti. Tady opravdu tady najednou tři ostrovy budou mimo, to je nevysvětlitelné. Proč? Já tedy předám toto své zneklidnění španělské vládě a my všichni, kteří jsme tímto tématem dotčeni, se jistě na tuto věc podíváme. Eh, já tedy žádám, aby se tato nespravedlnost napravila. Není to objektivní a nemá to vysvětlení. Já to opravdu nemohu pochopit. Některé věci, kdyby měly objektivní kritéria, tak ano, tak to pochopím, ale proč eh, někoho napadne vyloučit tři ostrovy? Eh, to je tedy hlavní téma mého vystoupení. Děkuji. A prosím François Alfonzi. A pak se ještě zeptáme na objektivní kritéria komise pro ty ostrovy, ale nejdřív François Alfonzi. Ano, já samozřejmě také budu hovořit o Korzice a se stejnými argumenty se budu jako tady Sardinie a Balearské ostrovy hovořit o eh, těchto věcech. Ano, je to opravdu zásadní problém. 164 článek ve smlouvě hovoří o regionech, které mají handicap. A doposud Eh, ostrovy velmi málo osídlené, hornaté ostrovy, eh, tím či oním způsobem mají eh, zohlednění té zeměpisné specifičnosti, třeba právě otázka hornatosti. Já jsem ale neslyšel, že by hornaté ostrovy velmi bohaté, promiňte, hornaté oblasti velmi bohaté v Alpách nebo třeba v Rakousku měly vyloučení, mají stejnou možnost podpory Eh, nevím, je to snad tím, že je komisař Rakušan. A když najednou jde o ostrovy, Eh, které prostě mají také eh, znevýhodnění, tak se tady eh, zavádí jiné kritérium. Článek 164 ve smlouvě se právě snaží zohlednit specifičnosti určitých oblastí a vzít v úvahu přírodní handicap. Co je specifičností ostrovů? Ty ostrovy jsou ekonomicky zranitelnější, zejména naše ostrovy nebo Baleárské ostrovy, kde cestovní ruch sehrává sehrává tak důležitou úlohu, tak prostě mohou být eh, i z hlediska mikroekonomiky velice ovlivněni, když se nacházíme v období krize, velice tvrdě to na ně doléhá. A pak eh, také mají různé potřeby eh, vybavení, dostupnosti, mm, přístup dostupnosti trhu, za zahrnutí do jednohotného vnitřního trhu. To všecko je ovlivněno tou určitou ostrovní polohou. A duchu smlouvy je, aby jak se zohlednily hornaté ostravy, ta, eh, hornaté oblasti, tak i ostrovní oblasti a aby se to zohlednilo jednotným způsobem. Děkuji a nyní prosím Jan. Ne, pardon, ještě chce hovořit paní Krél. Já se omlouvám, že se eh, do tohoto eh, pletu, protože Chtěl jsem jenom něco vyjasnit, protože v Rakousku eh, mm, a Německu nejsou eh, horské regiony, se kterými by se eh, zacházelo nějak zvlášť jinak, ale vzhledem k tomu, že podle HDP patří k eh, oblastem rozvinutějším podle HDP, takže se s nimi zachází jako s dalšími regiony. A já bych jenom připomněla, že měsíce jsme na tomto výboru eh, se přeli o to, eh, jakým nejlepším způsobem rozdělit region do kategorií. Dokonce jsme řekli, že vzhledem k tomu, že HDP je jediné kritérium, eh, které opravdu eh, po celé Evropě se eh, řeší stejně, tak to můžeme alespoň vztáhnout k jednotlivým regionům. Jednotlivé členské státy samozřejmě mohou přicházet s dalšími, region, s dalšími kritérii a mezi regiony přesouvat peníze to jsme také eh, vyjednali tedy v rámci obecného nařízení. A já si myslím, že jsou, existují velice dobré důvody pro toto. Ehm, můj region eh, je tím také eh, postižen. V Lipsku máme energetickou burzu, která nevytváří žádná pracovní místa, ale obrovské HDP. Takže Nemůžeme eh, všechnu moudrost světa eh, do eh, jednoho kritéria koncentrovat, ale uvědomme si, že to je jediná souměřitelná věc. Já nevím, jak je to s těmi ostrovy, takže do toho se nechci pouštět do té debaty, ale kritérium HDP je z dobrého důvodu tam, kam jsme ho zapsali. To jsem teda opravdu říct chtěla abychom eh, nevyvolávali eh, tady nějaké falešné obrazy nepřítele. Nebo eh, chcete být komise? Dovolte, abych to vysvětlil, protože máme náš mandát a ten budu bránit. Byl velice jasný, ale prosím, rozumějte mi, byl založen na NUC 2. To znamená, zakládalo se to celé na HDP a návrh zněl, že všechny ostrovy, které jsou na úrovni NUC 2, že by se jich to mělo týkat. To znamená, že kritérium 75% průměrného HDP na hlavu, to je na úrovni NUC 2. My jsme hovořili o ostrovech NUC 2, a vzali jsme v úvahu objektivní kritérium, což je 75 HDP. Všechny ostrovy, které jste tady zmiňovali, jsou přes 75 Sardinie, Korsika, Baleary a ten severský ostrov. Děkuji, říká řečník. Ty přesahují tedy objektivně to kritérium 75 HDP. Takže budoucí debata musí být o tom, jestli to bude NUC 3, NUC 4, ale teď je kritériem NUC 2 a tam jsou tady tyto ostrovy více rozvinuté. My jsme se snažili tam na, začlenit nějakou výjimku. Tedy i když víme, že jsou nad 75%, chtěli jsme s nimi zacházet jako s méně rozvinutými. To znamená, jako kdyby byly pod 75%. Komise byla proti. Založila to na své zkušenosti. Doufám, že komise vysvětlí, proč to tak bylo. A jsem, je mi velice líto, že musím říci, že rada k tomu nedodala vůbec nic. O těchto čtyřech ostrovech od nich nic nezaznělo. My jsme je bránili, tyto čtyři ostrovy, ale komise byla proti, rada byla potichu a já nemohu souhlasit Protože skutečně je to objektivní kritérium. Objektivní kritérium bylo, že jsou to ostrovy na úrovni NUC 2, to jsou tedy země, které využívají kohezní fondy a my všichni víme, že kohezní fondy jsou založené na vnitrostátní úrovni a nikoli na úrovni NUC. To znamená, že tyto ostrovy bereme z hlediska vnitrostátních států, národních států. A proto tyto čtyři ostrovy tedy nespadají do té skupiny, se kterou bude zacházeno jako s méně rozvinutými. Pokud jsou to nejvzdálenější regiony, tak podle smlouvy musí s nimi být zacházeno zvláštním způsobem. Takže tady jsme skutečně prohráli. A prohráli jsme kvůli tomu, že jsme to brali podle objektivních kritérií. A tady vám chci říci, že je mi to líto, ale ptejte se členských států. Proč to členské státy v radě nebránili? Proč nás rada nepodpořila v tomto vyjednávání. My jsme se skutečně snažili, protože jsme chápali to, že je třeba ta kritéria brát že je třeba brát v úvahu různá kritéria. Třeba Mazovia, Varšava, to je region, který poskočil z kategorie méně rozvinutých na rozvinuté, ale jenom kvůli Varšavě. Nicméně ten okolní region je jedním z nejméně rozvinutých v Evropě, ale prostě nemůže s ním být zacházeno jako s méně rozvinutým regionem, protože prostě podle kritérií spadá do kategorie více rozvinutých. Takže to, abych vám jenom vysvětlil, že tento kompromis byl založen na objektivních kritériích a komise tedy odkazovala na své zkušenosti, na své informace a říkala, že tedy by ostrovy nuctvě neměly být, mít nějaké zvláštní zacházení, protože nejsou tedy nejvzdálenějšími regiony a sta- ze statistického hlediska jsou prostě bohatší. A tady se tady snažím vysvětlit, že jsme se skutečně snažili a výsledek je prostě kompromisem. Paní předsedkyně, eh, Pítr, chtěl byste k tomu říct si několik slov? Ano, to by mohlo být skutečně dlouhé, dlouhá diskuze, ale vynasnažím se. Myslím si, že první důležitá věc je ta, že tady nehovoříme o penězích. Hovoříme o mechanismu pro tematickou koncentraci. To je tedy první věc. Otázka peněz to už je na jinou diskuzi a skutečně jde o to pouze, které úrovně tematické koncentrace by měly platit. A to je tedy první věc. A druhá věc, to je postoj komise je takový, že tento mechanismus není nijak zvlášť užitečný, protože my si myslíme, že úrovní eh, územní soudržnost se nejlépe ošetřuje z hlediska vnitrostátních států, že to členské státy si rozhodují, co je pro ně nejvhodnější. Myslíme si, že není možné toto dělat tak, že bychom stanovili na evropské úrovni nějaká obecná pravidla. Ano, máme pravidla pro třeba ty nejzdálenější regiony, to je jasné, ale je těžké stanovit na evropské úrovni pravidla, která by mohla pokrýt všechny možné scénáře a případy. Proto jsme toho názoru, že by se to mělo udělat v rámci programu. Je tam kompenzační mechanismus, je tam mechanismus, který předpokládá, že požadavky na eh, koncentraci mohou být tedy sníženy u těch rozvinutějších oblastí a naopak u těch méně rozvinutých a tak dále. Během trialogu se o tom jednalo, bylo třeba nalézt řešení a proto komise se na to dívá tak, že pokud budeme potřebovat nějaký takovýto mechanismus, tak je třeba použít nějaké objektivní kritérium, protože je třeba být schopen potom vysvětlit, proč jsme to udělali takto. A ještě poslední věc. Je to postup spolurozhodování. Skutečně probíhalo jednání mezi radou a parlamentem, komise měla nějakou svoji pozici, ale ve výsledku skutečně záleželo na radě a parlamentu, které dospěly k rozhodnutí. A ještě poslední úplně věc k tomuto, která se týká hor. Pokud vím, tak máme pouze jednu politiku, která je zaměřena na hory, a to je společná zemědělská politika, která nespadá do kompetence pana komisaře Hána. Děkuji. Jane, chtěl byste ještě nějak obecně zareagovat, nebo už jste řekl vše? Já si myslím, že ty připomínky v podstatě byly pozitivní, pokud do naše vyjednávání, až na to, že se nám nepodařilo dosáhnout, tedy naplnit celý mandát problém je v tom, že ne vždycky je to možné. Jedna věc ještě. Jedním z, nej, eh, z nejzajímavějších bodů byl ten kompenzační mechanismus. My jsme hovořili o tematické koncentraci velice dlouho a na konci tam zazněla jenom jedna věta, která všechno změnila. To znamená, ano, je to pravda, máme tematickou koncentraci a naposled byla věta, členské státy si ale mohou dělat, co chtějí. Jak říkal teď zástupce komise, všechno si mohou rozhodnout členské státy. To je ta větička na konci. A toto si myslím, že je také řešení. A bylo to velice zajímavé, že skutečně tato jedna věta, která nebyla v původním textu, která tam byla před, e, eh, začleněna až během vyjednávání, vlastně dodá tomu systému takovou flexibilitu. A tady to dokazuje, že se skutečně malými kroky dá celý systém změnit. Děkuji. Děkuji. Tím jsme tady skončili tento bod a můžeme ještě přejít k dalšímu bodu. Vidím, že někdo odchází, takže já bych chtěla požádat, abyste tady nechali své kopie eh, návrhů zpráv. Neházejte je do koše, my je potom znovu použijeme v červenci. Nebo pokud si je chcete odnést, tak si je odneste, ale přineste si je zase v červenci, protože by bylo nesmyslné, abychom to všechno tiskli zase za tři týdny. Teď se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání. Eh, Rika Pakarinen tu už není a já se pokusím tady stručně eh, pohovořit o tom, čeho se jí podařilo dosáhnout v tomto interinstitucionálním vyjednávání a potom požádám stínové zpravodaje, především Marie Teres, aby doplnili to, co řeknu já. Asi víte, že po vyjednávání se nám podařilo dosáhnout navázání, pokračování stávajícího systému, pokud jde o ty tři typy evropské územní spolupráce, to znamená přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. A jsou tam tedy všechny ty nástroje, které známe z praxe. Interreg, Interact a tak dále. Všechny tyto programy budou zachovány. Pokud jde o finanční zdroje pro tuto politiku, tak tady si myslím, že se nám nepodařilo během těch vyjednávání o MFF Eh, radu donutit, aby to zvýšila na 7 Já jsem žádala vyjednávací tým eh, a předsedu parlamentu, aby zmínili těch 7 AETC, protože takový byl náš mandát vyjednávací v rámci MFF, ale eh, tedy konečná pozice byla taková, že nebudeme na čísla sahat to znamená, že potom už jsme v rámci té politiky chtěli přesouvat jednotlivé částky mezi programy a k tomu jsme bohužel neměli většinu ve vyjednávacím týmu, takže pravděpodobně to zůstane tak, jak to navrhuje Rada ve svém politickém rozhodnutí z února. Pokud jde o tematickou koncentrace a investice a investiční priority, tak tady si myslím, že obecně během vyjednávání došlo k jistému zlepšení. Máme silnější zaměření na programy v porovnání se stávajícím období, ale v porovnání s původním návrhem komise se nám také podařilo tam začlenit větší flexibilitu, pokud jde o tematickou koncentraci. Budeme mít 20 prostředků, která budou v podstatě otevřené na jaký, pro jakýkoliv typ uh, investic a 80 financí půjde na tematické cíle. Také tam bude větší flexibilita mezi přeshraniční a nadnárodní větví. Přes 50 bude tady možné přesouvat mezi těmito dvěma větvemi. Také musím říct, že pokud jde o investiční priority, tam se nám podařilo podle mého názoru také eh, ten text zlepšit, pokud jde o zaměstnanost, eh, pracovní mobilitu, efektivní veřejnou zprávu a tak dále. Také si myslím, že tam je teď lepší návaznost mezi investičními prioritami, které spadají pod EFRR. Eh, e myslím si, že se nám podařilo vytvořit lepší synergie mezi těmito dvěma fondy. Pokud jde o programování, tak tam si myslím, že je také teď lepší sladění než v tom původním textu, především pokud jde o ty záležitosti městských oblastí a nám se podařilo dosáhnout toho, že tam je možnost zachovat, zohlednit jednotlivé specifické podmínky tohoto programu, především pokud jde o technickou pomoc a specifická pravidla, která platí pro spolupráci mezi těmi takzvanými třetími zeměmi s těmi třetími zeměmi. Potom je tam jedna novinka, která je důležitá, bude platit pro všechny programy, a sice společná, společné akční plány, integrované územní plány. To tady také je vloženo do nařízení o ETC, to znamená, bude se to využívat i tam. Také se nám podařilo do systému zařadit nové formy územní spolupráce, které jsou důležité, které jsou důležité pro všechny, které se účastní této politiky. To je tedy makroúzemní strategie, také strategie pro, mož, pro přímořské oblasti. A také bych vám měla jako jeden z úspěchů vyjednovacího týmu představit další věc, a sice přidání určitých specifických pravidel, která se týkají eh, spolupráce nejzdálenějších oblastí se třetími zeměmi. Jan hovořil o ukazatelích, my jsme tady použili horizontální pravidlo, takže to si myslím, že už jsme projednali dříve. A velice obtížnou záležitostí pro všechny naše kolegy v týmu bylo téma podmínek pro spolupráci a pro účast třetích zemí. To bylo vlastně úplně přepsáno v porovnání s původním návrhem, tak abychom vzali v úvahu také pravidla, která existují v jiných fondech a která platí pro spolupráci se třetími zeměmi. Vím, že pro některé z našich kolegů bylo důležité to téma 130 kilometrů to bylo důležité pro nás všechny v podstatě a musí, mohu říci, že se nám podařilo v té dobré spolupráci mezi všemi orgány se nám podařilo tam zavést mnohem větší flexibilitu, pokud jde o uplatňování tohoto pravidla. Bude tam možnost na žádost členského státu ještě zahrnout eh, okolní oblasti na úrovni nad 3 bude to možné tady zohlednit v programu představeném členským státem. Budou to tady možné, možné být zahrnout okolní regiony na úrovni NUC 3. Také bude tam mnohem větší eh, flexibilita v článku 3, pokud jde o nejvzdálenější oblasti. Takže to je pravděpodobně vše, co mohu říci eh, jménem Riky. Takže přesto, že se nám nepodařilo prosadit těch 7%, tak si myslím, že jinak to byl poměrně dobrý proces a máme teď lepší výsledky. marie Teres, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla samozřejmě začít tím, že eh, oceňuji velice kvalitní diskuse v trialogu a to někdy o velice odborných eh, otázkách. No, bylo to až těžké to vůbec sledovat a za dost obtížných podmínek. Parlament získal pokrok eh, ne vše, co jsme chtěli, ale tak už vypadají jednání mezi institucemi. Jako ve všech jednáních eh, museli jsme překročit ke kompromisům a něco v něčem ustoupit, abychom získali něco jiného. Jednání bylo někdy i obtížné proto, že tady bylo velice velké množství dokumentů, některé jsme dostali na poslední chvíli. Bohužel e, některé dokumenty příliš pozdě a některé nebyly úplně zcela nejaktuálnější. A e, tak bylo nutné e, se koordinovat s dalšími trialogy o dalších dokumentech, takže to opravdu byla někdy i těžká koordinace. Otázka tady byla u těch tematických cílech o investičních prioritách eh, v rámci přeshraniční spolupráce. Dále návrh komise eh, stanovuje nebo přidává některé priority specifické investice eh, v nařízení o územní spolupráci takže my jsme vlastně tady museli některé navrhnout vypustit, ale jiné přidat. Mnoho pozňovacích návrhů se přeměnilo na body odůvodnění, například o ERDF, což probíhalo souběžně. Takže jsme si kladli otázku, má se, repet, má se opakovat to, co už existuje v ERDF, nebo jenom se na to odkázat. Nakonec jsme se rozhodli, že některé priority v textu ponecháme a další upřesníme v bodech odůvodnění. E, připomenu několik věcí, kde jsme pokročili vpřed, e, ale předsedkyně to už také zmínila. Především je tady otázka způsobilosti e, velmi vzdálených oblasti, ano, to je tady pravidlo 150 kilometrů a tady je otázka také eh, přeshraniční námořní spolupráce. Rada byla úplně eh, urputně proti změně tohoto pravidla. Parlament eh, hovořil o uspůsobilosti, způsobilosti nejenom u těch velmi vzdálených regionů, ale také o malých ostrovech v, ve Středomoří. Během jednání jsme museli velmi obtížně přesvědčovat obě investi, instituce, aby způsobilé byly velmi vzdálené os, uh, území zemí eh, pro ty příslušné národní obálky, ale eh, také tady bylo odmítnutí, že by se příliš eh, rozšířily způsobilé zóny a že by to znesnadnilo dohodu o finančních perspektivách. Byly předloženy pozňovací návrhy, aby zdůraznili způsobilost některých ostrovů a já bych chtěla zdůraznit, že mm, to je v tehdy, kdy si to členská země přeje. Výsledek trialogu umožňuje objasnit tematické cíle v oblasti přeshraničních investic, udržení programu BIS a také flexibilita u tematických koncentrací u mm, čtyřech témat a 20% tedy volně volitelných. Dále sledování eh, plateb, technická pomoc pro malé programy, to je zajímavý pokrok, a také investiční priority u eh, programu výměny dobrých osvědčených postupů. Největší problém samozřejmě zůstává rozpočet. Paní předsedkyně, byste připomněla naši žádost 7%. Komise navrhla trošku přes 3,4%. Rada je na 2,7%. To není přijatelné. Bohužel také jsme opustili, a mě to leželo velmi na srdci, možnost alokování eh, prostředků na program. Tady komise bude zkoumat eh, proveditelnost do budoucna. Žádali jsme, aby každá, mm, každá země dala něco ze své obálky ERDF. Žádali jsme od komise, aby vypočítala nové rozložení Eh, nevím, zda ten výpočet už byl proveden. Žádala jsem také v bodě odůvodnění, aby naše regiony mohly spolupracovat se regiony z třetích zemí v rámci meziregionální spolupráce. Eh, tato spolupráce už možná je. A já vím, že kolegové Jan Olbricht a Lambert van Nistelrooy jsou tady v této věci velmi aktivní. Bohužel Ehm, rada to blokuje a komise není v této věci jednotná. Předložím pozměňovací návrh zítra, doufám, že budu mít vaši podporu. A konečně eh, chci poděkovat Rice Maner za práci a měli bychom jí přát vše nejlepší eh, k tomu šťastnému, té šťastné události, kterou, která ji čeká. Děkuji, Marie Terez. Francesco D'Angeli tady není, tak François Alfonzi. Paní předsedkyně Marie-Thérèse eh, to tady vysvětlila. Myslím, že toto jednání přineslo mnoho pozitivního v nařízení i v tom začlenění eh, určitých problematik, které pro parlament chtěl zdůraznit v územní spolupráci. Nicméně si myslím, že rozvoj územní spolupráce byla velkou ambicí um, parlamentu i komise na období 2014 až 2020 a bohužel rozpočtová alokace na bruselských jednáních eh, k této položce, to je úplně katastrofa. Je to rozpočet, který by eh, se vůbec nezvýšil oproti minulému eh, období a přitom došlo k dalšímu eh, makroregionálnímu rozvoji a podobně. Celou řadu nástrojů tady máme, které vedou k rozvíjení této politiky, což je velkou evropskou politikou a já opravdu jsem velice smutný, když konstatuji, že eh, rada, členské státy tady opravdu nebyly vůbec ambiciozní v územní spolupráci. Myslím, že zda, pakliže je to ještě možné získat určité úpravy, aby tato politika měla trošku vět, lepší pozici, pak prosím tlačme na to. Než dám slovo dalším kolegům, ráda bych eh, také něco řekla, na co jsem zapomněla, přitom je to důležité. Musíme mít na paměti také to, že poprvé máme eh, samostatný regulační rámec pro tuto politiku, tak jak to bylo za belgického předsednictví v Liež stanoveno. A poprvé je to tady takto možné mít samostatné nařízení, tak podpořme komisi aby to bylo opravdu v samostatném nařízení. To je velký úspěch, že tady máme skutečně politiku nazývanou eh, územní spolupráce. Já se omlouvám, já jsem prostě eh, to si nevšimla. No, já také jsem si to neuvědomila, že mám hovořit jako stínová zpravodajka. Eh, protože eh, Francesco tady nemůže dnes být a on mě, eh, být a mě požádala, bych k tomu řekla pár slov. Já to jenom přečtu. Za prvé, Francesco chce vyjádřit vděčnost za odvedenou práci předsedkyně a zpravodajů během celých eh, všech trialogů. Výsledek toho ukazuje, že se naplňuje eh, mandát EP a do, v úzké spolupráci vyjednavačů. To je nejen žádoucí, to je přímo nutné, chceme-li dosáhnout cílu. Z hlediska finančních zdrojů věříme, že by měla být větší alokace na tyto cíle. E, návrh předsednictví 2,75 to je opravdu příliš málo, to je pod přijatelným minimem. EP e navrhuje 7 podle svého magnátu. Vidíme, že dochází ke zlepšení ve standardizaci i zjednodušení pravidel všech postupů, tak jak to žádá EP. E, žádá také inkluzivní geografické pokrytí Eh, tedy eh, regionů, které mají hranice námořní vzdálenější než 150 kilometrů. Dále výběr eh, partnerů pro tematické cíle a investiční priority. A mm, také se záměrem zjednodušit ustanovení, pokud jde o cíle ETC a e, také oproti minulému období, které byly velice, kdy to bylo velice komplikované a nepříjemné pro uživatele. E, další zpravodaj e, stínový tady také není, takže dávám slovo Lambertu van Nistelrojovi. Ano, dovolte, abych řekl něco k tomu hlavnímu bodu, který já chci zdůraznit. Teď už máme samostatné nařízení a máme méně peněz takže tím oddělením eh, jsme získali méně možností. Eh, měli bychom být rádi, že jsme něčeho dosáhli, ale nakonec ten výsledek je smutný. Co můžeme dělat? Když se podíváme na ten rozdíl, co máme, 2,75%, to je nepřijatelné. Takže z hlediska finalizace celé naší práce v finančního odstavce MFF naše předsedkyně už poslala dopis, že musíme dostat více peněz. Doufejme, že to tak bude, ale mm, přímo to očekávat nemůžeme. Musíme najít mechanismus, Eh, který by vnesl flexibilitu. Vzpomínám si na diskusi, kterou jsme vedli v parlamentu i v, minulé oblasti, v minulém období, kdy parlament prostě mohl něco tady udělat. Měli jsme více priorit eh, pro přeshraniční spolupráci a eh, to bylo jedním z hlavních výsledků, které jsme mohli v tom období dosáhnout. Měli bychom se tedy eh, snažit o kreativní pozici, kdybychom mohli dát více práv pro přeshraniční spolupráci. Musíme si klást otázku, jak to udělat. 2,75%. To je opravdu krok zpět. To je krok zpět. To je porážka. Takže podíváme se na to společně se stínovými zpravodaji a s dalšími kolegy, co můžeme udělat při finalizaci této věci. Aby tady byla větší flexibilita v rámci rozpočtu, který máme. Můžeme žádat země, aby to udělali, ale když to neudělají, když budou mít dva, tři partnery pro takovou přeshraniční spolupráci, pak to bude prostě něco jiného. A No, my bychom chtěli eh, opravdu dosáhnout lepších výsledků. Děkuji a prosím paní kolegyně. Děkuji. Já bych chtěla ještě jednou zopakovat eh, to pravidlo 150 kilometrů. Hovořili jsme o objektivních eh, kritériích. Proč tedy 150 kilometrů, proč ne 200 nebo proč ne 120? Takže jaké je tady kritérium? Eh, objektivní kritérium. Když tady hovoříme o Baltských ostrovech, tak najednou se tady prostě objevilo 150 kilometrů, mohlo by tam být 200 kilometrů. V čem je to objektivní kritérium? Eh, prostě, když se díváme na ostrovy, aplikujeme vzdálenost, když nám se nám to hodí a když se nám to nehodí, aplikujeme HDP eh, Eh, takže tady vlastně nebudou mít tyto ostrovy ani tematickou koncentraci, ani peníze pro eh, přeshraniční spolupráci a přitom smlouva říká, že ostrovy musí mít kompenzaci za svou polohu a tady nejenom, že není kompenzace, tady je přímo diskriminace vůči nám, s tím je třeba něco udělat. Když smlouva hovoří o kompenzacích za ostrovní polohu, pak eh, nerozlišuje mezi ostrovy s vyšším HDP a s nižším HDP. Když se hovoří o kompenzaci za eh, ostrovní eh, polohu, prostě se to takto neskoumá. Stejně tak jako v horských oblastech se neskoumá, zda mají vysoké či nízké HDP ostrovy, ať už jsou jakékoliv, potřebují kompenzovat překážky v dopravě, ve školství, v zemědělství, Eh, ve zdravotnictví. Zejména když hovoříme o souostroví čtyř ostrovů, eh, tak tady jsou rozdíly mezi těmi ostrovy. Baleárské ostrovy prostě nejsou všechny stejné, jsou mezi nimi rozdíly. Jistě to platí i pro jiná souostroví. Já znám Baleárské ostrovy. Tak eh, já vím, že rada si to nepřeje, já vím, že komise to tak nechce, ale já s nimi nesouhlasím. Prostě je to otázka, eh, zrušme tedy těch 150 kilometrů pro přístup k těmto fondům. Takže to byl poslední eh, řečník a teď eh, dám slovo Viktoru Bustinárovi k Fondu soudržnosti. Děkuji, paní předsedkyně. nejdříve řeknu, jako už jsem říkal při několika předchozích příležitostech u trialogů, že se nám podařilo ochránit, zachovat a v trialogu konečně uzavřít všechny naše závazky. Ten mandát jsme plně naplnili. Jak francouzi říkají, uh, se bylo dosaženo. Akorát eh, se zaměřím na některé klíčové eh, věci, abychom neplýtvali zbytečně časem dál celým. Je tady několik věcí, které je třeba i nadále finalizovat. A, a několik pozměňovacích návrhů ještě bychom eventuálně podle výsledku potom podali. Jeden eh, se týká článku 2b podporu eh, z Fondu soudržnosti eh, nástroji Connecting Europe. Dřív to bylo podle článku 2 a teď se shodlo, eh, je dohoda, že se to dá pod nový článek. Cílem není odchýlit se od eh, stanoviska parlamentu. Fond soudržnosti má podpořit infrastrukturní projekty podle, eh, mm, tedy v rámci Connecting Europe podle článku 8 CPR. Ten článek nový bude obsahovat dohodu, kterou eh, schválil nejenom Regi, ale i TRAN, a, která, a kterou eh, přijme hm, DG Move. Potom je tady důležitá věc a to se týká právního rozměru. Fond soudržnosti není založen smlouvou. Komise si myslí, že to není nezbytné, protože prostě eh, ten fond existuje, ale právní služba Rady a parlamentu se teď eh, zabývá nějakým právním řešením, aby to po právní stránce bylo schváleno. My jsme připraveni, nebo eh, necháme si poradit těmito dvěma službami. Potom tam je také několik změn Eh, v úvodních ustanoveních. Chceme tam eh, nechat to ustanovení, kde je zakotvena zásada, že znečišťovatel platí. Na Regi jsme to eh, schválili jednomyslně, komise je pro, a předseda zdá, že je stále proti, takže snažíme se hledat řešení. Potom energetická efektivita a, obnov, a používání obnovitelných energií v projektech, které se týkají eh, soukromého bydlení, zatímco původně se tady hovořilo o veřejných budovách a podnicích. Eh, efektivnější dálkové vytápění a kogenerace eh, tepla a elektřiny, vodohospodářské stavby, ekologická doprava. To se bude široce podporovat. Kromě toho jsme dosáhli vysokou úroveň koordinace a synergie s ERDF, tak aby tam byla i jasnější, snadněji vykladatelná ustanovení. On jde o to tam dát stejná ustanovení eh, ke stejným eh, investičním cílům. Žádné rozhodnutí eh, nebylo přijato k makroekonomické kondicionalitě, a to jsme se rozhodli nechat na CPR, ale když eh, se v rámci CPR nedohodli s radou, tak eh, jsme připraveni eh, přijmout řešení, které dojedná asi příští předsednictví a potom to zahrnout do nařízení o fondu soudržnosti. Pokud jde o indikátory, eh, vážený kolega Jan Olbricht eh, o nich hovořil, tak to též platí pro eh, fond soudržnosti, stejná formulace. A potom mm, poděkuji všem tady a zítra a zdůrazním, že zítra je lhůta do, pole, do oběda pro pozměňovací návrhy. Nicméně vzhledem ke skvělé spolupráci se všemi tím zpravodají, se všemi kolegy a s komisí a s radou mám ten dojem, že asi eh, vyloučíme pozměňovací návrhy nebo možnost jejich podání tak jako tak, tak, aby eh, to, co jsme vyjednali eh, v trialogu, jsme mohli rovnou poslat na hlasování na Rigi v červenci bez dalších změn. Děkuji vám všem a na rozdíl od některých Mohu ještě jednou zdůraznit, že v případě mm, fondu skutečnosti se mm, k věci komise stavěla flexibilně, střícně, úzce spolupracovala s parlamentem na naležení, nalezení co nejlepšího řešení a společně se nám podařilo přesvědčit i radu. Nikdy to nebylo tak úplně jasné, že se to podaří na začátku našeho vyjednávání. Takže ještě jednou děkuji komisi a konkrétně Petru Berkovicovi. Paní předsedkyně, já ověřuji návrh té zprávy a nevidím, že by tady byla vymazaná, vymazán ten článek o makroekonomické kondicionalitě. Když tak to dáme korrigendum, protože my jsme to z toho vymazávali opravdu a já to tady nevidím. Zvládneme ještě Joachima. Eh, chtěl ještě někdo něco k Viktorovi? Stínoví zpravodajové tady nejsou, všichni odešli. Takže buď to eh, zavřeme, a nebo ještě svoukneme Joachima. 10-15 minut, zvládneme to? Dobrá. Dobrá, takže zítra aspoň budeme moci začít později. Děkuji, paní předsedkyně. Už jsme víckrát hovořili o FDC. Na posledním zasedání jsem viděl už určitou naději. Myslel jsem, že se nám podařilo dosáhnout um, průlomu, ale teď tam v návrhu zprávy najdete jenom články, ale nikoli úvodní ustanovení. Ve své ústupnosti jsem tam spoustu um, Eh, věcí chtěl dostat do článků, ale mm, potom mě přemluvili, abychom to v rámci kompromisu dali do úvodních ustanovení a tím se dostanou alespoň do obecného ustanovení a budou tím mm, pádem takovým základem pro tento konkrétní fond. Například je tady ta eh, fikce schválení, mm, která vychází z nějak z pracovního práva a to tež se týká i toho, eh, které podniky jsou eh, eh, způsobilé pro tento fond. Měli jsme tři formální trialogy s jirským předsednictvím. Mezitím proběhla řada neformálních rozhovorů, kde jsme si mohli mít názory ohledně toho, co se čím myslí, protože ty věci jsou hodně technické. A v každém případě můžeme eh, souhlasit, eh, tedy říci, že s eh, většinou věcí se podařilo získat souhlas. Ovšem musím říci, že v některých ohledech se podařilo dosáhnout průlomu a v některých členských státech je toto ovšem považováno za narušení práv svrchovanosti. Pakliže je něco hraničního a um, tak by se to mohlo, um, by to nebylo tedy v rámci naší kontroly, se říká. Eh, obecní eh, samozpráva by eh, na to neměla vliv tak jako tak a to ovšem některé členské státy nechtějí chápat nebo, nech, nebo nechápou. A tyto uh, instrumenty uh, pod, tedy uh, jsou vytvořeny, aby se usnadnila mm, mezinárodní spolupráce a ne, aby se uh, stěžovala dalšími právními překážkami. Takže uh, my máme prakticky 40 úvodních ustanovení už tady, pracujeme na nich a, a oni se pokusili to nějakým způsobem obejít. Zejména právní služba rady vydává určité impulzy. Já jsem a, si to a, vyložil, a to evropské a, právo a samozřejmě A, Oni tvrdí, eh, nebo trvají na svém výkladu. ale hlavně jde o to, aby to bylo pochopitelné pro eh, žadatele v rámci těch eh, fondů. A pokud jde o mm, způsobilost a mm, o to povolování, tak aby, to tam, aby se to tam dostalo tak, jak potřebujeme, protože Eh, jinak bychom nepotřebovali žádné eh, nové nařízení o tomto fondu. A eh, akorát bychom se tvářili, že jsme dělali něco nového a přitom bychom zůstali u starého. Já se, s nimi líto, že jsem to musel takhle vylíčit. A když to nevíde za irského předsednictví, tak doufám, že za litevců to půjde lépe tak, abychom naplnili ta velká očekávání od Evropy. Řada lidí se eh, neustále ptá, kdy přijde nové eh, změny nařízení tak, aby eh, tento fond mohl být nastaven poněkud obsažněji než do posud. Thank you very much. Uh, I don't know... Děkuji mnohokrát. Nevím, jestli někdo ze stínových zpravodajů Zdá se, že tu nikdo není. Takže pokud to nikdo není, tak se ptám i ostatních, jestli by se někdo chtěl vyjádřit. Myslím, že Joachim skutečně odvedl obrovský kus práce, protože tam byla celá řada právních a technických potíží a ačkoliv ta zpráva byla eh, zkrátká, tak to byla jedna z těch nejobtížnějších. Pokud nikdo další už se nechce vyjádřit, až Žán. To je jenom osobní připomínka vzhledem k tomu, eh, kdo jsem. Eh, Joachim dvakrát hovořil o jirském předsednictví a vím, že tady byly určité obavy na úrovni výboru, že tady irské předsednictví ne, nikam nepokročilo. Vy jste hovořila o eh, tom, že to bylo složité, o těch technických potížích. A já myslím, že to se může stát jakémukoliv předsednictví. Vzhledem k tomu, že těch eh, návrhů máme skutečně na stole celou řadu, oni předsedali všem těch vyjednávání, snažili se s nimi pokročit, takže já bych eh, na úrovni trialogu chtěl říci, že tedy irské předsednictví, pokud je o to vyjednávání a o těch eh, jednotlivé, to jednotlivé dokumenty, tak irské předsednictví se prostě vynasnažilo, co to šlo. Děkuji, pokud někdo další, tak Joachim ještě něco řekne. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom reakce na Šona Kliho. Milý Šone, no, jestli si poslouchal eh, přesně, tak já jsem nekritizoval jirské předsednictví rady. Já si dokážu představit, že eh, vedoucí vyjednávání jirského předsednictví u takovéto těžké právní a technické otázky byl odkázán na spolupráci členských států a jejich vstřícnost. A tam mi něco chybělo. ta nezbytná připravenost e, členských států ke kompromisu. Ta tam nebyla. Nebo se často k těm věcem e, přistupovalo s velkým neporozuměním a když tomu nerozumí, tak se do toho nemají vkládat. byl potom vytvořen určitý právní názor, který e, jirský, eh, které, který jirské předsednictví prostě eh, konstantně předávalo dál. A tím už bych chtěla uzavřít dnešní zasedání, protože jsme, vzhledem k tomu, že jsme vlastně stihli všechno, co jsme chtěli udělat zítra do 10.30, tak se v podstatě můžeme sejít v 10.30, protože v 10.30 eh, hlasujeme, v 10.25 byste tedy mohli všichni být v místnosti, takže prosím asistenty, aby, aby o tom informovali všechny kolegyně a kolegy, že tady zítra budeme hlasovat od 10.30. My tu informaci také rozešleme. Tím bych chtěla uzavřít naše jednání a teď budeme mít schůzku koordinátorů, to tedy připomínám koordinátorům. Myslím.